Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to... Odpoledne, dámy a pánové, usaďte se, prosím. Takže ještě jednou poprosím vás, abyste se přestali bavit a usadili se. Thank you very much. Dámy a pánové, zahajuji dnešní zasedání výboru eh, Regi v Evropském parlamentu. Dnes eh, je nám to ctí, že společně zasedáme se zástupci národních parlamentů eh, členských států. Nicméně budu postupovat běžným způsobem a začnu s přijetím pořadu jednání. Nejdříve se zeptám, jestli eh, něco chcete k eh, dnešnímu pořadu jednání. Pan Van Nistelrooy za EPP. Děkuji. Eh, jenom abychom se dostali rychle k vlastnímu jádru našeho zasedání. Já jsem chtěl říct, že posledně když jsme jednali o přírodních katastrofách na Antilách, na svatém Martinu a tak dále, tak jsme také mluvili o Řecku a dnes e, je otázkou, kdy o tom budeme moci e, jednat. E, máme tady dotaz od paní Spiraky a možná, že by k tomu mohla udělat nějaký návrh a potom bychom k tomu mohli přiřadit čas. Paní Spiraky, prosím. Děkuji, děkuji pane, Spiraky, pane ministerovi za vyjádření solidarity s řeckým lidem. Paní Michailova, prosím, mohla byste tento bod zařadit eh, zítra a já bych eh, jej také do konce eh, listopadu chtěla zařadit na pořad plenárního jednání. Kolegům na výboru Regi bych ráda zdůraznil, že, zdůraznila, že je důležité vyjadřit solidaritu s lidským lidem a požádat komisi za, o výjimku při financování těchto národních projektů, které souvisí s likvidací přírodních katastrof a upravit nařízení, eh, které se týká Evropského fondu eh, Solidarity. Děkuji za slovo a zbytek řeknu zítra. Děkuji vám, eh, pane Van a paní Spiraky. Já k tomu řeknu, že zítra ráno po zprávě obou delegací z Rumunska a Bulharska před hlasováním vyhradíme hm, čas na uvedení eh, situace v Řecku. a budete moci k tomu vystoupit. A potom na zasedání koordinátorů my už jsme eh, do eh, té složky pro koordinátory dali debatu o možné otázce k ústnímu zodpovězení, o situaci v Řecku po těch povodních. Takže to proto můžeme teď udělat. Můžeme tady přijmout pořád jednání s tímto. Ano, děkuji. Takže schválení zápisu z zasedání. Návrh zápisu z 9. a 10. října je k dispozici online. Navrhuji, abychom jako vždycky jej považovali za schválený, pokud nebudou podány námitky během našeho dnešního zasedání. Nejsou k tomu připomínky, koukám. Takže nevyužijí možnosti sdělit nebo přijít se sdělení předsedkyně. A teď se podíváme na hlavní bod našeho dnešního zasedání a sice eh, zasedání Meziparlamentního výboru k eh, budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, příležitosti, výzvy a příští další kroky. Vážení kolegové, vážení přátelé, vážení eh, poslanci národních parlamentů, Eh, s potěšením vás eh, zde všechny vítám v Evropském parlamentu. Eh, dnes jsme se sešli, abychom na tomto meziparlamentním zasedání hovořili o důležitém tématu, o budoucnosti politiky soudržnosti, o tom, jak by mohla vypadat po té, co skončí stávající období financování v roce 2020. Už jsme se eh, dotkli tohoto tématu eh, na našem eh, výboru mnohokrát při různých příležitostech a také jsme připravili usnesení nazvané stavební kameny politiky soudržnosti EU e po roce 2020, což byl výsledek zpravodajské iniciativy, kterou tento výbor zpracoval. Zde je stanovena mm, Eh, úvodní pozice eh, parlamentu a bylo to, eh, ta usnesení bylo přijato v, v květnu tohoto roku, na plenárním zasedání. V tuto chvíli pracujeme na takzvaném návrhu Omnibus a, a to v souvislosti s průběžným hodnocením stávajícího období a paní Karel, která dnes Ehm, bude hovořit, je zpravodajkou eh, Rigi F pro tuto věc. Jak víte, vyšla se tma zpráva o soudržnosti eh, během eh, Evropského týdne regionu a měst v říjnu a už jsme probrali i zde na výboru s paní Kresu a s výborem Koter výboru regionu. Náš výbor také zpracuje k tomuto důležitému dokumentu zprávu zase iniciativy. Příští rok Eh, začnou eh, konkrétní práce eh, k budoucímu období financování. Můžeme očekávat návrh víceletého finančního rámce v květnu, jak jsme byli informováni. Zítra proběhne zasedání a sešení s panem Ettingerem, komisařem odpovědným za rozpočet Evropské unie a doufám, že se k této věci dovíme více informací. Byla bych ráda, abychom eh, vedli upřímné, eh, upřímnou debatu o příležitostech a eh, výzvách, které před sebou máme, a také abychom se zabývali tou, těmi správnými postupy, které vyplynuly ze stávajícího období a z těch minulých období. My tedy, vážení poslanci, čekáme dnes velmi plodnou a příjemnou debatu a přeji vám já vám přeji, abyste si tuto debatu užili a považovali za úspěšnou. Než se eh, pustíme eh, do vystoupení jednotlivých eh, řečníků, mám několik organizačních poznámek pro poslance Národních parlamentů. Pokud si budete chtít vzít slovo, prosím, vyplňte žádost o slovo, čili tento dokument, a předejte jej uvaděčům. Můžete ten dokument najít ve svých složkách. Není to tam? Já už vás znám. A, a, a, a bude jasné, kdo si vezme slovo za prvé, ale mm, jako vždy eh, budeme eh, se držet těch postupů, podle kterého eh, koordinátoři politických frakcí v parlamentu si vezmou slovo a potom eh, členové národních parlamentů a potom další eh, poslanci. A teď už můžu vřele přivítat komisařku Krecu, která je naším hostem a zúčastní se tedy naší dnešní debaty a také upřímně přivítám pana ministra Ába, který eh, zodpovídá v Estonsku za eh, regionální politiku. Eh, má je to také náš dobrý přítel, který s námi pravidelně debatuje o budoucnosti politiky soudržnosti. To je mi tedy opravdu potěšením. Takže teď už dám slovo komisařce Karecu, aby mohla popsat budoucnost politiky soudržnosti. Děkuji vám poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a národních parlamentů. Děkuji za vaše pozvání na toto zasedání. Dobře víte, že pro nás, pro komisi, národní parlamenty hrají klíčovou úlohu při přeskumu našich politik a přibližují je občanům. Takže jsem vděčná všem poslancům zde přítomným. Víte, že kdykoliv někam jedu, snažím se setkat i s poslanci národních parlamentů, abych vysvětlila priority komise, abychom, abych zachovala neustálý transparentní dialog. Naše dnešní zasedání eh, v této sněmovně eh, evropské demokracie je klíčovým okamžikem pro politický dialog. Je to také klíčový okamžik pro naši politiku jako takovou, neboť jsme tu proto, abychom se bavili o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Obdrželi jsme stanovisko prakticky od všech členských států o budoucnosti eh, této politiky a já chci zejména poděkovat eh, tedy eh, národním parlamentům i vám všem za vaši práci. Opravdu jsem za to vděčná. Také si cením práce výboru Regi, paní předsedkyně, Eh, skutečně jste mimořádně pracovitá, eh, to jste osvědčila i při přípravě eh, tohoto dokumentu, zpráva paní Vestval. Tam rovněž byl velmi silná angažma a také pan Schneider, který nám skutečně tady dal hodně podnětů k zamyšlení. Takže ještě jednou děkuji za vaši práci. Takže dámy a pánové, když se pohledneme zpátky, vidíme, že evropský projekt přinesl Evropě bezprecedentní období míru a prosperity. Ovšem hospodářská krize, tlak ze strany globalizace, migrace a technologických změn vytváří napětí v naší unii a rozdíly rostou. Jak to vidíme z poslední sedmé kohezní zprávy. A tyto rozdíly mohou podkopat klíčové hodnoty, na níž Evropská unie stojí. Má odpověď e, na ten, tyto trendy jsou dvě slova. Politika soudržnosti. Politika soudržnosti je nejvýraznějším projevem evropské solidarity, politika, která zajišťuje rovné příležitosti pro všechny občany ve všech oblastech. Jak jsem řekla, komise vydala sedmou zprávu o stavu soudržnosti v Evropské unii. A tato zpráva e, se týká několika e, věcí a konstatování. Jednak konvergence na evropské úrovni, to je e, pro budoucnost znamená, ta, ta se projevuje, to znamená, že tato politika funguje. Ovšem, paradoxně, Eh, ty rozdíly mezi zeměmi i v rámci zemí rostou, a to zejména mezi venkovskými a městskými oblastmi, mezi eh, centry eh, městskými a periferiemi, malými a velkými urbánními oblastmi, metropolitními oblastmi. Takže proto bychom měli investovat do všech těchto regionů. A já vím, že výbor Regi a mnoho členských států sdílí stejný, stejný názor. Ty hnací motory růstu se vyvíjejí sociální začlenování, včetně integrace přistěhovalců, migrantů, klimatické změny, energie, udržitelná doprava, základní služby, jako je zdraví, vzdělávání, digitální infrastruktura, inovace a výzkum, jsou oblastmi, v nichž politika soudržnosti přinesla pozitivní změny a měla by eh, je přinést ještě větší v budoucnu. Měli bychom nadále pomáhat členským státům a regionům eh, být odolnější a lépe se přizpůsobovat průmyslové transformaci a globalizaci. Dámy a pánové, otázkou nyní je, jak eh, na to, jak se můžeme zaměřit na hmatatelné výsledky a nechat eh, stranou eh, různá pravidla. Jak by se mohla zjednodušit tato politika, tak aby byla pružnější eh, a aby byla vstřícnější pro příjemce. Jak nastavit rovnováhu mezi změnou a stabilitou? A já si myslím, že vše začíná jedním slovem a to je důvěra, ta je velice důležitá. Potřebujeme zjednodušit, já podporuji radikální zjednodušení této politiky, která nebyla změněna už 25 let, a někdy je z toho pak noční můra pro příjemce. Proto musíme zjednodušit nastavení a řízení kontrolních systémů a to si myslím, že bude první krok obnovení důvěři, důvěry mezi eh, orgán, eh, vnitrostátními orgány, evropskými institucemi. A v předchozím programovacím období jsme měli vysoké, vysokou míru ujištění, ale bylo to, eh, procesy byly zdlouhavé, eh, představovaly zátěž a nyní je na čase, abychom měli ten správný přístup. Kromě toho eh, bychom, bychom si měli uvědomit, že jiný podpoří jiný systém, kde by eh, komise poskytovala pomoc na základě před, eh, eh, předem stanovených podmínek. Dále máme některé vlajkové projekty. Každý projekt v Evropské unie může čelit výzvám a priority jsou zatím fixovány na začátku implementačního období a trvá příliš dlouho, při jakákoliv změna je příliš dlouhavá. Přitom jsme měli mnoho případů, kdy bylo, kdyby bylo záhodno reagovat mnoho, mnohem rychleji. Třeba případ Caterpillar ve Valony, kde mnoho ze dne na den se ocitli eh, eh, pracovníci bez zaměstnání nebo, pracovní, nebo různé eh, přírodní katastrofy. Na to bychom měli mít flexibilnější řešení. A, a možná by bylo možné uplatnit některé prostředky rychleji prostřednictvím flexibility, která by se zvýšila i tím, když bychom měli jednoduchý regulační balíček, kde pravidla, která se vztahují na strukturální fondy, budou eh, eh, eh, stejná. Dále otázka zprávy. Víme, že nízká úroveň zprávy je na, jde na úkor rozvoje a omezuje dopady veřejných investic. Není to poprvé ani naposledy, kdy říkám, že peníze nejsou vším. Musíme stavět na správní kapacitě. A z tohoto důvodu se obracím na zástupce národních parlamentů. Vaše poznatky ohledně toho, co se děje u vás doma, je nesmírně důležitá. Máte nástroje a expertízu při přepravě, eh, při eh, transponování evropské legislativy a eh, máte také rozhodující roli při Eh, omezování byrokratické zátěže a goldplatingu. Eh, kromě toho jste také v té pozici ve vašich zemích, eh, kde můžete nejlépe využívat pozitivních pobídek ke strukturálním reformám. Takže na závěr mi dovolte říci, že nesmírně je důležité, abychom pracovali ruku v ruce a aby, aby každý občan ve vašich oblastech skutečně věděl, o čem to já cítil ty výsledky na zemi. Z komisař, komise a další plány postupují v, v regionech. Teď je důležité, aby všichni eh, se drželi tohoto směru. Komise, parlament, národní parlamenty, místní, regionální, eh, národní orgány. Nežádám, abyste chválili Evropskou unii eh, jen, jen tak, ale Každopádně jen, abyste uznali, že ten či onen projekt je za, z evropských peněz. Protože tady dochází příliš dlouho k takové té klasi, tomu klasickému ukazování prstem. Všechno z Bruselu je špatné, všechno z národních Eh, eh, oblastí je to dobré. Eh, za všechno dobré mohou starostové, všechno špatné z Evropské unie. Nedávno ve své zemi jsem byla velká televizní show, investice 90% z evropských fondů a nikdo neřekne ani slovo. A komise ani nebyla pozvaná k Eh, tak na to událost, přestože tato země měla svou komisařku za, za toto zodpovídající. Takže myslím, že je potřeba zlepšit komunikaci. Eh, hovořil, hovořil jsem s komisařem Moiresem, který byl v, Man- v Manchesteru na univerzitě, kam jsme dali 150 milionů eur. Řekl, že tam nevisí nikde vlajka EU. Nebo je, že něco, co by označovalo Evropskou unii. On se zeptal, odkud jsou ty peníze. Řekli mu, že od starosty. 150 milionů. Takže myslím, že bychom měli trošku obnovit důvěru. Takže buďme na, na, nadále eh, výřeční, pokud jde eh, o eh, politiku soudržnosti, aby náš hlas byl slyšet. Kolegové jistě se vám mohou říct ještě další podrobnosti. A závěrem Bastian informovat, že předseda Juncker nastartoval eh, Task Force o, k solidaritě a proporcionalitě, jak už to oznámil ve svém projevu stavu Unie v září. Budou tam zástupci národních parlamentů, Evropského parlamentu a výboru regionu. Tato eh, skupina, tato task force i přichází opravdu ve vhodnou eh, dobu v, v v době klíčové fáze našeho politického dialogu má identifikovat, jak eh, přinést lepší přidanou evropskou hodnotu. Přeji eh, nám všem teď plodnou diskuzi a mohu říci, že tento výbor je jedním z nejlepších, se stává z lidí, kteří eh, mají hodně znalostí, zkušenosti zkušeností z terénu, ví, co funguje, co ne. A je důležité spolupracovat, to znamená Evropská, Evropský parlament, eh, Komise Národní parlamenty. Já jsem vám vděčná za pozvání. Děkuji. You, Děkuji, paní komisařko. For... Děkuji vám za vaši velice zajímavou promluvu a velice důležité signály. Vy musíte brzy odejít, Ano, musí mít na diskusi o alpské strategii. Ano, o tom budeme také diskutovat. Určitě jste velice zaneprázdněná, takže o to více vám děkujeme, že jste mezi nás eh, přišla. A budeme zde mít ale pana Erika von Bresku z Evropské komise, který zde zůstane až do konce našeho jednání, takže pokud budou nějaké dotazy na komisi, tak je zodpoví pan Breska. A nyní mám to potěšení předat slovo našemu dalšímu řečníkovi, panu Jaku Ábovi, který je ministrem veřejné zprávy a zastupuje zde estonské předsednictví Rady Evropské unie. Pan Áb pohovoří o přístupu předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně Michajlová, paní komisařko, vážení členové Evropského parlamentu, já bych chtěl v první řadě poděkovat za pozvání na seminář o budoucnosti kohezní politiky. Děkuji za to, že s vámi mohu diskutovat o příležitostech, výzvách a krocích do budoucnosti. Nyní je na to skutečně vhodná doba, protože Evropská komise v současnosti pracuje na novém návrhu víceletého finančního rámce, který zahrnuje také politiku soudržnosti. Než se ale dostanu k věci samé, rád bych poděkoval Evropskému parlamentu, paní Michajlová paní eh, a dalším stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci během trialogu o nařízení Omnibus. Podařilo se nám to dosáhnout poměrně hodně, pokud jde o zjednodušení nařízení o společných ustanoveních. V červenci, když jsme uváděli v Evropském parlamentu priority estonského předsednictví, jsem říkal, že jedním z našich cílů je posunout ku předu diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti se zvláštním zaměřením na zjednodušení jejího provádění. A to se nám skutečně podařilo. My jsme o tomto tématu diskutovali na různých úrovních a Rada pro obecné záležitosti, která zasedala v minulém týdnu, o tomto bodu rovněž hovořila. Hovořilo se tam převážně o politice soudržnosti. Rada pro obecné záležitosti dala všem členským státům prostor, aby se jejich představitelé vyjádřili k budoucnosti politiky soudržnosti a já jsem velice rád, že dnes o ní mohu hovořit i zde s vámi. Spolu s členskými státy jsme přijali závěry rady týkající se synergií a usnad, zjednodušení politiky soudržnosti po roce 2020. Rada se domnívá, že různé nástroje Evropské unie se musí navzájem doplňovat a mezi jednotlivými politikami a nástroji musí existovat synergie je třeba harmonizovat základní pravidla pro všechny možné nástroje, které máme, a to bez ohledu na specifika implementace. To jsou výsledky, ke kterým dospěla skupina na vysoké úrovni pro zjednodušení, tak aby se všichni lépe vyznali v té složité krajině fondů Evropské unie. Také minulý týden ministři zodpovídající za politiku soudržnosti se zaměřili na sedmou kohezní zprávu a na témata, která budou v popředí budoucího víceletého finančního rámce. Ty diskuse jsou velice podrobné a otevřené. Členské státy se domnívají, že kohezní fondy mají svou úlohu ve snižování rozdílů daných eh, odlišným vývojem a také napomáhají eh, konkurenceschopnosti. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Musíme ty přetrvávající rozdíly v rozvoji dále zmírňovat A rada je samozřejmě připravena k tomu, aby pravidla upravující investiční a strukturální fondy Evropské unie aby byly co nejjednodušší. Je třeba, abychom nalezli takové cesty, které nám umožní vypracovat pravidla, která budou jasná, srozumitelná a nebudou příliš zatěžující v tom budoucím finančním rámci. A nyní několik slov k budoucnosti kohezní politiky. Podle sedmé kohezní zprávy regiony, členské státy a Evropská unie jako celek mají z kohezní politiky velký prospěch. Nicméně stále v Evropě máme regiony, jak říkala paní komisařka Krecu, kde je nízký hospodářský růst a přetrvává tam vysoká nezaměstnanost. Evropská unie ale musí čelit i novým výzvám. Musíme posílit růst, musíme stimulovat inovace, musíme zvýšit zaměstnanost a bojovat s nezaměstnaností mladých. Stejně tak se musíme snažit o snižování chudoby. A není důvod se e, domnívat, že bychom politiku soudržnosti neměli měnit, že by měla zůstat jaksi izolovaná a neměly by se jí dotýkat ty probíhající změny. To samozřejmě není pravda. My ji musíme upravit, musí být dostatečně flexibilní, tak aby mohla lépe reagovat na skutečné potřeby našich regionů a států. Vedle flexibility je ale třeba také zaručit politickou stabilitu. A to proto, protože politika soudržnosti hraje důležitou úlohu při podpoře strukturálních reform a v dlouhodobých investicích. Samozřejmě, politika soudržnosti není všelékem. Musí být dostatečně zacílená, musí mít dobře stanovené cíle a teprve tehdy bude mít skutečně silný dopad. My musíme vyslat jasný signál, jakou politiku chceme a jaké výsledky očekáváme. Měli bychom se zaměřit na přístup opírající se o výsledky. Je důležité, aby ty výsledky byly jasné, což eh, bude mít přidanou hodnotu pro Evropskou unii a pro to, jakým způsobem se na ně dívají občané. Bylo by velice obtížné nedostatečně eh, docenit význam kohezní politiky, zvláště v pohraničních oblastech, kde žije třetina obyvatel Evropské unie. Je velice důležitá například eh, tam, eh, kde existuje přeshraniční spolupráce, kde lidé často přecházejí hranici a je to důležité také pro posílení konkurenceschopnosti. Kohezní politika také hodně získala díky svému začlenění do strategie Evropa 2020 a evropského semestru. A je to skutečně jeden z příkladů investic orientovaných na výsledky. Toho bychom si měli vážit a měli bychom politiku soudržnosti dále rozvíjet. Jsem rád, že se stále více diskutuje o budoucnosti kohezní politiky. Jsem přesvědčen, že se nám podaří společně utvářet kohesní politiku tak, aby přispěla k posílení rozvoje našich regionů a členských států a k blahobytu našich občanů. Ještě jednou děkuji za pozvání a za možnost eh, pohovořit o tom, o čem jsme hovořili na Radě pro obecné záležitosti. Děkuji. Thank you, thank you, Mr. Ab, thank you. Pane Ab, děkuji za ty velice zajímavé informace a eh, za vaše sdělení. Takže teď se můžeme rozloučit s paní komisařkou a Eh, budeme eh, pokračovat. A teď eh, se pustíme do další části naší rozpravy. Máme tady pět velmi zajímavých řečníků, kteří nám představí ty jednotlivé přístupy k politice soudržnosti, eh, správné postupy a vize pro budoucnost. Těchto pět řečníků, to je pan eh, Erik van Breske, generální ředitel eh, pro regionální politiku Evropské komise. V tuto chvíli komise připravuje návrhy pro léta po roce 2020, takže jeho vystoupení je zde eh, eh, akorát na čase a my eh, zde umíráme touhou vyslechnout jeho vystoupení. Dále je tady paní Ivelina Vasileva, která je předsedkyní výboru pro životní prostředí a vodohospodářství v Národním schromáždění Republiky Bulharsko, která nám pohovoří o nejlepších příkladech z praxe. Potom paní Romana Plam, která je předsedkyní výboru pro evropské záležitosti v poslanecké sněmovně Rumunska. Rumunsko bude mít předsednictví na jaře 2019. To je to z klíčových období pro eh, přípravu dalšího financování. Bulhorsko eh, přijímá to předsednictví od 1. ledna příštího roku a Rumunsko opravdu eh, o tom bodě potom převezme eh, předsednictví tedy a eh, Pan eh, Michal Schneider je mm, člen výboru regionu, náš dobrý přítel tady na výboru pro regionální záležitosti a je zpravodajem pro stanovisko výboru regionu budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020. Bude tedy velice důležité zde zaslechnout hlas výboru regionu. Paní Konstanz Karel je poslankyní Evropského parlamentu a výboru REGI. Je koordinátorkou své politické frakce, a sice progresivního spojenství socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a také v tuto chvíli pracuje na klíčové zprávě a sice na Omnibusu. Teď vítám tady všechny řečníky. Prvním řečníkem bude fan, pan Fan Breska. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jsem byl pozván na dnešní akci. Budu hovořit velmi stručně a, a budu se snažit neopakovat, co říkala právě moje komisařka. To znamená, já se zaměřím na čtyři věci, které jsou opravdu v jádru toho eh, eh, našich dnešních snah, to znamená eh, budoucnosti po roce 2020. Komice předloží své návrhy v letě příštího roku, to znamená za 7-8 měsíců. Za prvé, důležitost strukturálních reform. Proč? Protože když se podíváme na regiony, které se nerozvíjejí nebo jsou méně rozvinuté, tak vidíme, že řada z nich má hodně podobné, se eh, podobnými věcmi. Například na podnikání, když se podíváme, tak uvidíte, že v těch méně eh, rozvinutých regionech je méně firm, menších firm, eh, jsou, je tam méně začínajících podniků a méně produktivní jsou ty podniky tamní. To znamená, že ty podniky, které jsou v těch regionech, eh, eh, se velice eh, těžko vyrovnávají s nepříznivým podnikatelským prostředím, protože malé podniky se s tím jsou schopné vypořádat, zatímco velké ano. Z pravidla. A tohle nepříznivé eh, prostředí podnikání je nejenom eh, překážkou hospodářského růstu, ale je to také eh, překážka pro investice v rámci politiky soudržnosti. Dávám příklad. Ve stávajícím období investujeme 70 miliard eur do inovací a rozvoje podniků. Tyhle investice zajistí pouze vyrovnání nových, vytvoření nových podniků a pracovních míst pouze pokud eh, náklady na jejich eh, zřízení a rozjezd nebudou příliš vysoké, nebo pokud místní podniky budou mít přístup k financování, což eh, některé z nich nemají. Takže abych to ukončil. V komise se zamýšlíme nad tím, jak poskytnout pozitivní podněty k provedení těchto reform Například eh, podívejte se na podnikatelské prostředí v těchto regionech, tak abychom neinvestovali jenom do lidí a podniků, ale také do eh, překonávání administrativních tedy, eh, a, a regulačních překážek. Zatím jsme nenazli řešení. Druhá věc. Důležitost kvality výkonu státní zprávy. Pokud se podíváte na eh, hlavní překážky eh, růstu a také efektivní eh, zprávy v financování, tak vidíte, že se jedná o kvalitu veřejné zprávy. Někdy to, někde to opravdu brzdí hospodářský rozvoj, tím myslím kvalitu tedy veřejné zprávy, efektivitu soudnictví, kontrolu korupce a takovéhle věci. Je nám tedy všem jasné, že Musíme zlepšit eh, fungování veřejných úřadů eh, v jejich snaze podporovat růst. Takže do budoucna se budeme snažit na toto klást větší důraz na budování kapacit také k modernizaci veřejných úřadů, aby byly efektivnější. Za třetí, eh, moje komisařka již zmínila že eh, politika soudržnosti v budoucnosti by se měla zaměřovat na oblasti vysoké eh, přidané hodnoty EU, zóna inkluze, klimatické akce a tak dále. Ale ta politika eh, může být jenom tak dobrá jako mechanizmy její implementace. A, a tady se asi všichni shodneme, že mechanizmy implementace politiky soudržnosti už jsou příliš složité. Komisařka řekla, já bych to zopakoval, že je třeba radikálního zjednodušení. Já vím, že už jsme to říkali předtím, ale tentokrát to myslím opravdu vážně. Opravdu chci eh, tady teď slíbit, že budoucí eh, nařízení budou kratší, mnohem kratší, mnohem jednodušší budou ta pravidla. Bude tam méně eh, kontrol, méně auditu, méně podávaných zpráv a výkazů. A budeme se snažit co nejvíce se spolehat na národní úřady a pravidla. Samozřejmě to si vyžaduje eh, důvěru na všech stranách a, a to není vždycky snadné, jak říkala paní komisařka, ale pokusíme se eh, maximálně se tam dostat. Samozřejmě víme, že eh, realita v terénu je odlišná a uvidíme, jak se nám podaří pokročit. Ale ještě jednou vezměte mě za slovo. Tohle splníme, to jsem si docela jistý protože je tady určitě koncenzus v komisi, že nemůžeme pokračovat eh, na základě stávajícího rámce. Poslední věc, eh, dopad té politiky. A tady bych akorát zdůraznil, že se chceme více do budoucna zaměřovat na eh, inovativní formy financování. Tady hovořím o odklonu od grantů, a přístupu e, směrem e, k e, úvěrům, zárukám nebo kapitálovým vstupům. Jak říkala paní Michajlova, v současné době vyjednáme o takovém balíčku na radě i v parlamentu, abychom usnadnili používání finančních nástrojů, ale samozřejmě to neznamená, že garanty opustíme. Protože samozřejmě jsou některé oblasti, kde granty jsou jediným zdrojem financování, prostě proto, že eh, se v této oblasti nevytváří žádné eh, zdroje, eh, žádné výnosy nemají ty oblasti. Samozřejmě politika musí být vždycky na prvním místě a potom teprve uh, musí přijít nějaké nástroje na její implementaci a ne naopak. A co to znamená? Politika soudržnosti nemůže a nebude eh, se točit kolem objemu financování, eh, objemu z eh, úvěrového financování, ale i s těmi finančními nástroji prostě si musíme klást otázku, jestli zvýšujeme inovace v malých a středních podnicích, jestli vytváříme pracovní místa a to musí být nakonec naší laťkou a ne jiné instrumenty. Eh, politika soudržnosti není o objemu eh, investic, protože fungujeme na trzích a v regionech, kde je to poměrně obtížné. A proto ta politika musí vždycky na prvním místě. A když už to říkám, tak také musím zdůraznit, že už teď eh, jsme se dostali do situace, kdy téměř 20 miliard eur bude implementováno prostřednictvím finančních nástrojů a budeme je chtít více využívat do budoucna. Děkuji vám mnohokrát. Já vám také mnohokrát děkuji. Slyšela jsem tady eh, šum v sále, když jste hovořil o zjednodušení. To je takový báječný proces. My víme velice dobře, že jakékoliv zjednodušení eh, narazí vždycky na nějaké komplikace. Ale doufám, že tentokrát se naše snahy o zjednodušení nezadrhnou. A teď eh, se zasídám dalšímu řečníkovi slovo. A budu to udělat, eh, udělám to bulharsky. Pane Vasilev, prosím, paní Vasilev, máte slovo. Paní předsedkyně říká paní Vasileva. Cení poslanci a poslankyně, poslanci národních parlamentů, zástupce komise výboru regionu, dámy a pánové. Děkuji za příležitost účastnit se eh, tohoto eh, významného fóra jakožto zástupkyně Bulharského národního parlamentu, abych představila vize zkušenosti eh, Bulharska a také vizi Bulharska eh, k eh, fondům soudržnosti. A nyní mi dovolte přejít do bulharštiny. Připomínáme si desáté výročí přistoupení našeho státu do Evropské unie. Jsme vlastně se nacházíme v předvečer našeho prvního předsednictví rady. Deset let po vstupu do Evropské unie bulharští občané jsou i nadále mezi těmi největšími eurooptimismy. Eurooptimisty. Nedávný průzkum eh, celostátní ukazuje, že 50% bulharských občanů podporuje Evropskou unii, 63% ji vnímá jako demokratickou, 52% ji vnímá jako unii solidarity a ochrany. Tyto postoje v nemalé míře jsou díky politice soudržnosti, což je klíčová unijní politika. A debaty o budoucnosti této politiky budou pokračovat, budou součástí priorit našeho předsednictví. Očekáváme, že Evropská komise předloží své návrhy na víceletý rámec v roce 2018, což by mělo zahájit široký proces konzultace. Když to plán do budoucna se musíme také být schopni pohlednout do minulosti. Politika, politiku soudržnosti vnímám z, na základě svých eh, osobních zkušeností z místní eh, samozprávy, eh, z, ex, z exekutivy celostátní a nyní také z perspektivy poslankyně. Skutečně jsme měli velmi cené zkušenosti s operačním programem pro životní prostředí pro období 2007 až 2013 financování bylo pozastaveno zhruba na rok, ale pak se z toho stal úspěch. A to navzdory různým eh, překážkám. Byl, postav, se postavilo 50 čističek eh, a modernizovalo 2600 kilometrů kanalizačních a jiných sítí, 18 regionálních systémů eh, nakládání s odpady tato eh, infrastruktura jde ve, ve prospěch 4 milionů občanů. A dále to v tom, ty výsledky jsou dobré, celkové procenta implementace je 98%, skoro 15 miliard, ale to jsou pouze čísla. Ten efekt je jasný a viditelný všem eh, občanům. Prostředky z evropských fondů mají velký význam pro naši ekonomiku. Přínosy jsou jasné, když srovnáme makroekonomické dosažené výsledky a e, teoretický scénář e, absence těchto fondů. Podle ekonometrické studie des, desetiletého období členství HDP této země je o 10% výš a e, vývoz o 6% výše než by z tomu bylo bez evropských financí. Takže díky tomuto financování do roku 2016 bylo vytvořeno přes 2700 nových míst, ehm, průměrné platy vzrostly o 9,6% oproti eh, scénáři, kdyby evropské fondy nebyly. Evropské investice omezily negativní dopad eh, finanční krize, ekonomické krize takže jsme stabilní zemí, 4% růst za rok 2017, nízká úroveň nezaměstnanosti 6,5% a 11% nárůst eh, příjmu, obzvlášť v reálném sektoru. Programovací období 2014 až 20 klade velký důraz na strategické investice eh, ex ante podmíněnosti, pod, podmí, podmínky vedly eh, k eh, mnoha důležitým pokrokům. Jistě byly tu určité prodlevy, eh, protože se prodloužil legislativní, spozdil legislativní balíček od Evropské unie. A byl tu také čas nezbytný k akreditaci příslušných orgánů. Ale navzdory těmto prodlevám je Bulharsko na sedmém místě, pokud jde o platby podle Evropské komise jak vnímáme další kroky po roce 2020. Tady eh, před námi stojí velké výzvy budoucnost, Brexit, migrace, klimatické změny, rozvoj digitální společnosti. Potřebujeme eh, nadále pokračovat eh, směrem k ekonomické prosperitě a musíme zajistit, aby z Evropské unie byl globální důležitý hráč. Měli bychom i nadále přispívat ke zbližování flexibilitě a dosávání konkrétních výsledků. Musíme i nadále pokračovat v dlouhodobých investicích v rámci politiky soudržnosti navzdory všem změnám by měla tato politika existovat pro všechny regiony, měla by eh, zůstat prioritou v rozpočtu po roce 2020. Díky této politiky podporujeme konvergenci, strukturální eh, problémy a programy všech regionů jsou tak řečeny. Řešeny. Čili nejdůležitější jde o čas. Proto legislativní rámec musí vzniknout včas a je nutno postupně implementovat změny, aby to nevedlo k zbytečným prodlevám. Pro Bulharsko je důležité zaměřit se na posílení dopadu investic, v zájmu vnitřního trhu. To má eh, samozřejmě přínosy pro dárce i příjemce. Evropské finance pomáhají rozvíjet nejenom malé ekonomiky, ale i dárc, ekonomiky dárců. Podstatná část každého eura z politiky soudržnosti investovaná v méně rozvinutých státech se vrátí těm velkým ekonomikám západní Evropy. Takže politika soudržnosti tak to přispívá k hospodářskému rozvoji a růstu celé Evropské unie. A naše cíl, naším cílem by mělo být přesunout zaměření eh, od eh, kontrol PIK a plnění harmonizace pravidel eh, k specifickým pravidlům a zjednodušením a s tím, že evropské strukturální investiční fondy jsou mezi těmi, které jsou nejlépe kontrolované a auditované, proto ten princip jednotného auditu by měl být zaveden jednoznačným eh, způsobem. Pro nás není alt, žádná jiná alternativa. Po ty, ty fondy z, eh, nemáme jin, jinou možnost eh, z rozpočtu pokryt tyto potřeby. Takže je důležité, abychom hovořili o otázce posilování eh, jako se rozlišení mezi fondy, eh, podpora integrovaných investic na základě národních a evropských strategií. A potřebujeme také odpovídající eh, formu flexibility, abychom byli schopni reagovat na některé konkrétní výzvy na národní úrovni a regionální úrovni. Měli bychom implementovat flexibilní kombinace programů a nástrojů, jako je třeba Horizon 2020 a program na rozvoj lidských zdrojů. To se dá snadno dosáhnout prostřednictvím harmonizace pravidel centralizovaných programů a evropských strukturálních investičních fondů. V průběhu prvního programovacího období Bulharsko vybudovalo vlastní kapacitu pro práci s finančními nástroji. Jessica Jaspers a Jeremy, to všechno byly úspěšné projekty. Je to úspěch, na kterém můžeme stavět. I ty nejlepší finanční nástroje však nemohou nahradit granty. Měly by být pouze eh, jaksi přídavkem. A konečně politika soudržnosti posiluje zodpovědnost členských států a silně přispívá k modernizaci zprávy a fungování veřejných orgánů. Učí instituce, jak lépe zvládat, jak plánovat eh, s jasnými cíly zaměřenými na výsledek. Bulharsko bude i nadále podporovat tematickou koncentraci zájmu dosažení strategických cílů. A také doufám, že podmíněnost eh, ex ante bude posílena po roce 2020, ale kromě sankcí by měly existovat také pobídky. Dámy a pánové, pokud na budově bulharského parlamentu se píše jednotní jsme silnější. To je moto, které jsme si zvolili i pro bulharské předsednictví, protože myslím si, že společná práce vede k lepším výsledkům. A přeji si, aby v nadcházejících eh, diskuze, aby, aby jsme společně prosazovali lepší Evropu a inteligentnější politiku soudržnosti. Děkuji mnohokrát a nyní mám to potěšení dát slovo paní Rovaně Plam, která je předsedkou výboru pro evropské záležitosti rumunského parlamentu. Prosím, paní Plam, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní Michajlova, vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů. Dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poděkovala za pozvání na dnešní debatu kde můžeme diskutovat o velice důležitém tématu, kterým je budoucí podoba politiky soudržnosti v roce 2020. A hovoříme tím vlastně také o naší budoucnosti, o budoucnosti projektu Evropské unie a budoucnosti nás všech Evropanů. Dnes budu hovořit eh, jako bývalá ministrině která měla na starosti fondy Evropské unie a také jako stávající předsedkyně výboru pro evropské záležitosti v rumunském parlamentu, ale také jako zástupkyně Rumunska, které bude předsedat radě v prvním polovině roku 2019. Ráda bych řekla něco o tom předchozím plánovacím období 2013 2007 až 2013. To bylo období, kde Rumunsko vlastně poprvé zakusilo, jaké to je spravovat evropské fondy. Bylo to období, kdy jsme se učili, udělali jsme chyby, ale také se nám podařilo podpořit rozvoj naší země intervence kohezní politiky ukázaly přidanou hodnotu politiky soudržnosti. Pokud se podíváme na pákový efekt eh, fondů ESI, tak eh, veška jedno euro vedlo ke kumulovanému nárůstu HDP eh, ve výšce 2,3 eur a na konci období jsme dosáhli téměř 90% míry absorpce. To současné období 2014 až 2020 se zaměřilo na zjednodušení a větší důraz na výsledky a také zavedlo kondicionality ex ante. Zároveň ale ta pravidla byla mnohem složitější a těch pokynů bylo mnohem více než v období minulém. A spolu s tím, že bylo pozdě, byla pozdě přijata nařízení týkající se politiky soudržnosti, tak to vedlo k pozdějšímu začátku toho provádění. Také bych chtěla říci, že to eh, programování je mnohem obtížnější, když musíme plnit určité prahové hodnoty, které jsou stanoveny na centrální úrovni a nepřihlíží ke specifikům členských států a regionů protože budoucnost kohezní politiky je úzce svázána s budoucností celé Unie. Myslím si, že jedno od druhého nelze oddělovat. My potřebujeme silnou, efektivní a moderní kohezní politiku pro všechny regiony Evropské unie, tak aby se nám dařilo eh, vytvářet nová pracovní místa a podporovat udržitelný růst. Tato politika by si měla udržet svou úlohu hlavní evropské investiční politiky. Měla by ale nabízet taková řešení, která jsou přizpůsobená evropské, regionální, národní a místní úrovni a jejím požadavkům protože pouze pokud budeme řešit skutečné potřeby lidí, tak to přispěje dosahování stanovených cílů. Chtěla bych proto zmínit některé klíčové problémy, které se týkají kohezní politiky po roce 2020, o kterých si myslím, že skutečně je důležité, abychom je vzali v úvahu. Za prvé, e, navýšení efektivity a účinnosti fondů. Přestože Evropská unie čelí novým cílům a prioritám, jako je bezpečnost, migrace, hranice, se domníváme, že kohezní politika by se měla soustředit na skutečné potřeby eh, regionů a že by úroveň těch alokací měla zůstat eh, taková, aby odpovídala těm potřebám. A to samozřejmě znamená, aby se fondy využívaly efektivněji a byly účinnější. Eh, za druhé, bezproblémový přechod mezi těmi programovacími obdobími. My eh, se často musíme na začátku každého to období seznamovat s novými pokyny, novými pravidly, novými procedurami. Máme zde pravidla, která vydává komise, pokyny národní. My si myslíme, že komise by se do budoucnosti měla snažit zachovat ty stávající struktury. Ty bychom si měli ponechat a nezačínat v každém novém období se vším na novo. Za třetí, kohezní politika by měla financovat skutečné potřeby regionů a členských států. Já naprosto souhlasím s tím, že bychom měli se e, soustředit, tak jak je to v tom stávajícím nařízení ERDF, na malé a střední podniky, inovace, IKT a nízkouhlíkovou ekonomiku, ale neměli bychom zapomínat na oběhové hospodářství. Regiony a členské státy by podle mého názoru měly vypracovat investiční strategie, které se opírají o skutečné priority, které lze financovat z dostupných fondů. Členské státy i regiony by tedy měly nejprve vytyčit své priority a pak teprve hledat zdroje financování. Myslím si, že stanovení jakýchkoliv prahových hodnot na celoevropské úrovni, jako třeba podíl ESF, by nemělo ohrozit eh, alokace mezi ESF a ERDF. Tam by se to skutečně mělo opírat o skutečné potřeby na různých úrovních. Za čtvrté, kombinace finančních nástrojů a grantů. Finanční nástroje samozřejmě mají nezastupitelnou úlohu, stimulují ekonomický růst v kombinaci s granty a Rumunsko si myslí, že jsou velice důležité pro projekty, které sami generují příjmy a tam samozřejmě doplňují prostředky ze strukturálních fondů. Takže určitě bychom i e, granty měli mít nadále. A za páté je třeba větší provázanosti mezi kohezní politikou a evropským semestrem. Kohezní politika vyžaduje provedení důležitých e, strukturálních reform a to provázání kohezní politiky a evropského semestru by mělo být posíleno. Avšak Eh, je třeba optimalizovat ta doporučení pro jednotlivé země tak, eh, aby tam byl určitý eh, mechanismus spíše pobídek než nějakých sankcí a podmiňování. Měli bychom se soustředit na ta doporučení pro jednotlivé země, která jsou relevantní pro kohezní politiku a která pomáhají konsolidovat ten investiční rámec. Za šesté, zjednodušení a flexibilita pro příjemce. Rumunsko podporuje návrh stanovit společný regulační rámec pro všechny fondy a sladit pravidla upravující všechny fondy, které se tedy zaměřují na obdobné programy či projekty. Myslíme si, že to povede k účinnějšímu využívání zdrojů z evropského rozpočtu. A potom také samozřejmě podporujeme skutečné zjednodušení procesu implementace, který musí přihlížet k výzvám, kterým čelí jak eh, úřady, tak příjemci. Potřebujeme lépe vyvážit požadavky na zjednodušení, bezpečnost a výkon. Například je nezbytné zabývat se otázkami tematické koncentrace, pravidel pro audity a kontroly, kondicionalitami ex ante, stanovením indikátorů, zjednodušením nákladů a podobně. Pokud jde o flexibilitu, myslíme si, že kohezní politika by měla mít více flexibility, aby mohla rychleji reagovat eh, v reálném čase na nové výzvy. Ale nesmí to samozřejmě mít eh, nějaké negativní eh, dopady na stabilitu těch eh, programovacích dokumentů, které jsou ksi, eh, sepisovány na více let. Také se domníváme, že by zde měla být větší flexibilita při stanovování oblastí, které budou financovány na národní a regionální úrovni v souladu se zásadou subsidiarity tak abychom podpořili skutečnou konvergenci a vyvážený rozvoj jednotlivých členských států a regionů a Evropy jako celku. Pokud posílíme eh, vzájemnou eh, důvěru mezi jednotlivými aktéry, tak to také povede k lepším výsledkům. To znamená, je třeba posílit důvěru, posílit spolupráci, začít eh, vypracováváním těch politik a pak teprve přecházet k implementaci, tak abychom se vyhnuli zmnožování třeba několika různých kontrol či auditů pro jednoho jediného příjemce. Dále, e, délka toho implementačního období. Samozřejmě, že jsou zde různé názory, někdo podporuje pětileté období, někdo sedmileté, někdo pět plus pět. Já si myslím, že pokud se zjednodušíme ta pravidla, a začneme skutečně příjemcům ty eh, prostředky dávat hned od prvního dne, tak eh, si lze představit eh, určitou změnu té délky po roce 2020. Nicméně Rumunsko je pro udržení toho sedmiletého období. Myslíme si, že to je dostatečně stabilní a umožňuje to dosahování středně i dlouhodobých cílů. A na závěr bych ráda řekla, že Rumunsko bude spolu s bulharským a rakouským předsednictvím vše koordinovat a budeme také úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a komisí, tak abychom podpořili včasné přijetí nařízení, která se zabývají kohezní politikou, a to ještě před volbami v roce 2019, které budou jistě pro nás, pro všechny, velkou výzvou. Myslím si, že všichni se musíme snažit o to, aby politika soudržnosti byla hlavním nástrojem konsolidace evropského projektu, zvláště ve stávajícím kontextu euroskepticismu. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. A teď dostává slovo pan Schneider který je eh, členem výboru regionu a teď si vyslechneme, jak se regiony staví k budoucnosti politiky soudržnosti. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání a eh, si toho velice vážím. Eh, výbor regionu si toho pozvání velice váží a myslím si, že je mimořádně důležité, abychom zde dnes setkali se zástupci národních parlamentů. Doufám, že v nadcházejících dvou letech eh, tato spolupráce eh, bude hrát ještě další důležitou roli. Výbor regionu, jak už jste zmínila, v květnu eh, tohoto roku přijal stanovisko k budoucnosti politiky soudržnosti ze 350 zúčastněných tam byl jenom jeden hlas proti, takže to, co tady říkáme, je opravdu mínění lokální a regionální úrovně v Evropě. Eh, rád bych zde vytáhl několik klíčových myšlenek eh, z tohoto stanoviska. Pokusím se eh, co nejméně zde opakovat. Souhlasím s tím s většinou toho, co zde bylo řečeno. Je to v tom našem stanovisku, to je dobře, to jsem rád, je to určitě lepší, než by tam byly rozpory. Nejdříve Tedy my považujeme politiku eh, soudržnosti ne jako eh, za dárek Evropské unie, členským státům, eh, obcím, regionům, ale za povinnost, která vyplývá z Lisabonské smlouvy. Jedná se o nezbytnost pro teritoriální a sociální soudržnost. Prostě tohle je závazek podle smlouvy. Jestli eh, se to dá využít nebo ne, tak to si přečtěte eh, v zprávu o politice soudržnosti. Eh, sedmá zpráva ukazuje například, jak důležitá taková politika soudržnosti po roce 2020 ještě bude. Ovšem ta politika soudržnosti, tak jak je teď, není dokonalá. Je značně třeba ji vylepšit, ať už po technické stránce, do které nechci zacházet, ale jenom chci zdůraznit, že je třeba ji zlepšit, aby byla efektivnější. A ještě bych chtěl zdůraznit, jako předřečníci, musí být zjednodušena. Pan Van Preska mm, už to řekl celá i jednoznačně. Musí být zjednodušena. Když jsem eh, začal před dvěma lety zpracovávat to eh, stanovisko výboru regionu, tak e, jsem ve svých prvních vyjádřeních řekl, že pro mě e, je klíčovým tématem e, zjednodušení do budoucna. A jsem rád, že jsem získal tak velkou i souhlas všech stran. Jsem na jednu stranu rád a na druhou stranu nejsem rád, protože je jasné, že je to problém. A my každopádně efektivitu pokud ji eh, jednodušíme tu politiku, eh, nikam dál nedotáhneme, eh, bude to úplně subgrunt, zhroutí se to. Samozřejmě bez prostředků také nejde jít dál. V našich debatách vycházíme z toho, jako kdybychom měli zhruba stejné prostředky poměrně i jako do posud. Samozřejmě ne ta stejná čísla a to je náš požadavek výboru regionu potřebujeme eh, zlepšení, ale nepotřebujeme žádné eh, zásadní, žádnou zásadní obnovu politiky soudržnosti. To je eh, důležitá připomínka a z lokální a regionální úrovně. Pozor při obnovení a zlepšování. To musí být zvladatelné ze strany úřadu. Pokud se to překope a změní příliš mnoho, tak máme stejné obtíže jako v roce 2014 před sebou kdy eh, byla zavedena rozsáhlá nová pravidla a ty průtahy, které máme ještě doteď, vyplývají z toho, že úřady a příjemci byli přehlceni eh, eh, požadavky nových pravidel. Výbor regionu je přesvědčen, že i do budoucna i tato politika musí zůstat pro všechny regiony. Děkuji bulharské kolegyni, že to řekla tak výslovně Eh, ta politika soudržnosti bude přijatelná pouze pokud bude principálně k dispozici pro všechny regiony. Jsou samozřejmě ekonomické, sociální a další důvody eh, pro to, aby byla k dispozici pro všechny. Z našeho pohledu nemusíme měnit tu architekturu. Myslíme, že ta architektura, to znamená to rozdělení do jednotlivých kategorií, se osvědčila sedmá zpráva o soudržnosti eh, se zabývá stavem evropských regionů eh, z nejrůznějších eh, pohledů a hovoří o takzvaných rozvojových klubech. Pokud se podíváte, tak na to podrobněji, tak zjistíte, že jsou zde paralely k této rozvojové politice a možná, že proto bychom to takto měli zůstat. Také se tady samozřejmě bude debatovat o hrubém domácím produktu eh, jako eh, eh, kritérium pro mm, to rozhodující kritérium pro stanovování kategorií regionů. My si myslíme, že musí zůstat jako hlavní kritérium, ale měla by se použít ještě dodatečná kritéria, která jdou ještě o jednu úroveň podrobněji, níže. Už uvnitř českých států existují eh, eh, indikátory dnes, eh, které zahrávají o úlohu, takže nad tím je třeba se zamýšlet a mm, je třeba nasadit další dotačné indikátory. Další důležité téma je poměr strukturálních fondů v těch z lokálně zpravovaných prostředků a těm, těch centrálně zpravovaných prostředků. My nechceme vytvářet žádný protiklad obojí má eh, své oprávnění. A je každopádně třeba posílit spolupráci, synergie mezi těmito různými metodami eh, nasazování evropských prostředků. A tam, tomu, eh, tam na tom lze ještě hodně toho zlepšit. Domníváme se, že na eh, straně dělených děleného použití prostředků, to znamená u strukturálních fondů, eh, je třeba zlepšit flexibilitu. Paní komisařka to také řekla, předřečníci též. Flexibilita pro nás eh, znamená posílení teritoriálního principu. Musíme dát regionům větší volnost při rozhodování o tom, co je pro ně, pro jejich rozvoj to podstatné toto eh, rozhodnutí nelze eh, činit na nějaké centrální úrovni. Když to říkám, tak to je takový apel na členské státy. Netýká se to jenom evropské úrovně. Je to i směrem k Evropské unii. Musíte silněji důvěřovat eh, svým regionům. A mm, pokud jde o kondicionalitu, tak o tom jsme se tady bavili a ve výboru regionu jsme za jedno, že kondicionalita a politika soudržnosti nepatří dohromady. Ty, eh, to, to vydávání prostředků ze strukturálních fondů ehm, by mělo eh, probíhat jenom podle kritérií vyplývajících z eh, strukturálních fondů, to znamená hospodářská, teritoriální, sociální soudržnost, a dále se to dělí podle, před, podle potřebnosti a ne podle jiných kritérií zvnějšku. Potom by to bylo naprosto eh, svévolné, ta politika. To eh, vidíme eh, velice vážně. Takže ty, ta kondicionalita, to, je, to vnímáme velice kriticky. Potom je tady také vazba mezi evropským semestrem a strukturálními fondy. To je třeba zintenzivnit, zlepšit. Dnes už je tady určitá praxe, ale ještě samozřejmě je třeba to dále zlepšovat. Nebudu to zacházet podrobně. Regiony eh, při této práci při té diskusi o evropském semestru musí být eh, zapojeny eh, silněji. Ta doporučení každoroční mají minimální vazby na operační programy. Jsou to v zásadě dva světy. Ty dva světy musí být tady spojeny spojeny, pokud chceme dosáhnout zlepšení. Už eh, mi dochází řečnická doba, mám ještě eh, dvě eh, klíčové poznámky. Za prvé, jsem velice rád, že dnešní akce probíhá a opravdu prosím o to, abych to nebylo dnes poslední zasedání do roku 2020. Doufíme, že v květnu příštího roku eh, komise přijde se svými návrhy k víceletému finančnímu rámci. Potom je rozhodování na vás, na Evropském parlamentu. A ve členských státech jsou ty národní parlamenty přítomné. Eh, U vás eh, rozhodujete vy. Takže pokud jsme všichni přátelé soudržní politiky, jak doufám, že jsme, tak doufám, že budeme i nadále držet pohromadě a že eh, s určitou důvěrou budeme moci pohlížet do budoucnosti. My jsme ve výboru regionu eh, v květnu založili eh, svazek pro Eh, budoucnost, pro silnější eh, politiku soudržnosti do budoucna, a říkali jsme to kohezní aliance, každý může vstoupit do této aliance jako parlament, jako vláda a jako jednotlivec, kdokoliv chce, eh, může, dámy a pánové, tohle je hashtag, můžete okamžitě přes Twitter deklarovat své přistoupení, hashtag Cohesion Alliance, je to jedno slovo už je nás tam eh, tisíce a čím eh, více nás tam bude více, eh, tím, tím větší bude mít váhu hlas náš v nadcházejících debatách. Prosím, vstupte do kolezní aliance. Uh, děkuji za pozvání. Myslím, že jistě budeme nacházet stále nové a nové zastánce politiky soudržnosti. Bylo to nastartováno na tom otevřeném dni a byla to skvělá iniciativa výboru regionu. Děkuji vám. Nyní paní Krell, poslankyně výboru Regi a zpravodajka i těch nejdůležitějších eh, zpráv v tomto výboru. Dávám vám slovo. Několikrát děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, jasné, že za deset minut člověk eh, nepojedná o celé politice soudržnosti a o její budoucnosti. To znamená, že já se zaměřím jenom na několik důležitých věcí. Za prvé, Evropský parlament v tomto výboru už dlouhé měsíce projednává budoucnost politiky soudržnosti. A můžete se spolehnout na to, že Evropský parlament samozřejmě se zasazuje o to, abychom zachovali politiku soudržnosti, eh, které se budou moci zúčastnit všechny regiony, ty eh, méně rozvinuté i ty lépe rozvinuté, i ty, které eh, jsou někde mezi tím. Proto jsme si jistí, že tento nástroj kohezní politiky soudržnosti není jenom investiční eh, nástroj pro celou Evropskou unii, ale také výraz solidarity pro naše eh, regiony v této Evropské unii. Eh, předpokladem pro to, všem je, a já bych to přesto ráda řekla jasněji než předřečník, předpokladem je, že budeme mít dostatečné prostředky na to a musím to říct docela jasně, Evropská unie nemůže na jedné straně eh, eh, snést jenom ztrátu druhého největšího eh, čistého plátce a mm, na druhou stranu řešit klimatické změny, vlnu uprchlíků, novou evropskou bezpečnostní a obranou politiku a spoustu dalších věcí, aniž by eh, členské státy byly připravené na to eh, vyhradit příslušnou částku v rozpočtu Evropské unie, nebo eh, aby, že by byly připravené nový, dát nový systém vlastních prostředků. I můžeme každé euro vydat jenom jednou a ne pětkrát, ale můžeme zejména s politikou soudržnosti za každé vydané evropské euro Eh, mm, ještě zorganizovat další 4 eura. A v nepřítomnosti eh, poslanců národních eh, parlamentů nejde tohle to říct. Musím to říct ve vaší přítomnosti. Musíme společně bojovat o to, aby členské státy oznamovaly tuto připravenost nejenom v nějakých svátečních řečech, ale aby Eh, ministry financí eh, a nejenom ministry pro Evropu nebo hospodářství přesvědčili o tom, že členské státy opravdu musí eh, přijít s konkrétním příspěvkem. Proto jsem také ráda, že dnes máme možnost o tomto debatovat s národními parlamenty. V principu jsem obecně velmi proto, že bychom neměli změnit Eh, celý řád eh, politiku, eh, politiky soudržnosti, jako vždycky po sedmi letech se to dělo. A nejde jenom o zprávu, která se musí celou, celé to znova naučit, ale i příjemci se to musí celé znova naučit. Prostě měli bychom ten systém si zanechat. Samozřejmě ho můžeme zlepšit a zjednodušit, pardon. Jak říkala paní předsedkyně, teď je rozjetý omnibus pro první za eh, jednodušení. Já doufám, že poslední trialog eh, k eh, tomu povede a, a že se dobereme kompromisu. Ehm, poslední krok musí přijít od strany členských států, ale pochopil jsem správně pana Aba, tak tady i tohle je pozitivní signál o tom, že on je přesvědčen, že bychom mohli dosáhnout pozitivního kompromisu. Tak to ráda slyším protože tohle je opravdu důležitý krok na cestě k zjednodušení. Když hovořím na variantu zjednodušených nákladů, o variantě zjednodušených nákladů, když e, e, pomyslím na to, že chceme z, nasadit jiné e, principy, tak to je velice důležité. Ale důležitý je také balíček viditelnosti. Já jsem moc ráda, že paní komisařka Krecu o tom dnes hovořila že na Manchesterské univerzitě nikdo neví, eh, že se tam eh, používají evropské prostředky, protože přesně to je jedna, jeden z problémů že ve všech regionech eh, této Evropské unie toho děláme spoustu dobře, ale akorát se o tom neví. Jenom minimum lidí ví o tom, kolik milionů se financuje z vlastních prostředků nebo z evropských prostředků pořád jsme vnímáni jenom jako byrokrati v regionech, kteří stojí čím dál tím víc, ale e, vidět, jak se ty prostředky e, nasazují, tak tenhle e, pohled musíme zesílit. Já jsem velice ráda a myslím si, že i tady se nám podaří dosáhnout kompromisu. Evropský parlament říká ano finančním instrumentům, ale jenom tam, kde e, to dává smysl. Potřebujeme politiku soudržnosti, kde jsou e, příplatky e, neoddiskutovatelné. Když podpoříme nějaký výzkumný projekt, tak to jednou také bude generovat nějaké příjmy a zpětné toky, můžeme z toho dávat, na to dávat kredity. Ne, ne, to není správné v každém případě. Musíme stanovovat podněty, k eh, výzkumu v některých eh, technologických oblastech, eh, k, na podporu některých cílů, třeba klimatické politiky a i tady budeme potřebovat prostě dotace do budoucna. Můžete si spolehnout na to, že tady k tomu se Evropský parlament jasně vyjádří. Priority. Já si myslím, že jsou velice dobře stanoveny. I když k tomu ještě to či ono přijde, dokážu si třeba představit, že digitalizace do budoucna eh, bude eh, eh, větší prioritou než pro tuto chvíli. Ale myslím, že příštích týdnech jo, měsících tohle můžeme vydiskutovat velice jasně. Ale musíme dávat pozornost na jednu věc. Politika soudržnosti nikdy ani do budoucna nebyla a ne, do budoucna nebude náplastí na veškeré rány, které Evropská unie eh, utrpí na eh, přírodní katastrofy, máme Fond Solidarity. <clears throat> Pro eh, drastické v odbourání pracovních míst máme Fond Globalizace. I tam je třeba zjednodušovat a hledat možnosti pro to, aby občané v regionech mohli eh, používat takovéto prostředky, ale eh, snadno. Ale musíme se opravdu my tady soustředit na eh, sociální, hospodářskou a teritoriální soudržnost. A to mm, neobsahuje všechno na světě, ale myslím si, že tady se musíme soustředit především na některá témata. A závěrem bych ještě řekla něco ke kondicionalitě. parlament pro stávající období politiky soudržnosti bojoval a za to, aby nedošlo k tomu, že tady budou stanoveny makroekonomické kondicionality pro podmínky, tedy pro politiku soudržnosti. Dokáže si představit, kdo za to asi tak silně bojovat? Bojoval. V radě to tak jako bývá. Ale ta silná makroekonomická kondicionalita, jaký teď máme, ukazuje, že to prostě nefunguje. A proto si musíme eh, říct, jestli vůbec dává smysl eh, jakákoliv koalicionalita v oblasti politiky současnosti, anebo jestli by nedávalo mnohem větší smysl podívat se na to eh, proč eh, vlastně, eh, jakou kondicionalitu potřebujeme, co chceme podmiňovat, musí se to týkat celého eh, rozpočtu a ne zrovna a té politiky, která odpovídá za pomoc regionům a nemá trestat ostatní za chyby národních vlád. Já si myslím, že tady si můžeme sednout spolu a najít možnosti, k tomu, aby eh, se tohleto vyjádřilo jasněji v budoucí evropské politice. Závěrem ještě eh, něco k eh, harmonogramu. Parlament je připraven před příštími volbami dospět k tomu, aby ty první dialogy v politice soudržnosti už mohly být odvedeny. Ale to neznamená nepřijít teprve eh, za 8-9 měsíců eh, s návrhem nařízení k politice soudržnosti, když bude eh, velmi krátký. A možná, že konečné rozhodnutí snad bude až někde na konci roku 2020, to byl víceletém finančním rámci. Tohle musí proběhnout příští rok. Potřebujeme co nejvíc nejdřív ty návrhy v oblasti politiky soudržnosti, pokud možno paralelně s těmi víceletými eh, finančními rámci, tak abychom mohli začít eh, vyjednávat, abychom opravdu byli včas eh, ready a abychom na začátku roku 2021 mohli tedy reagovat na ty jednotlivé země. Musíme pochopit, že ani Evropská unie Eh, není nic, co by eh, se prostě plavalo někde ve vesmíru samo. A členské státy nejsou pupkem vší politiky. A musíme si uvědomit, že se navzájem potřebujeme. Členské státy potřebují Evropskou unii, potřebují politiku soudržnosti a Evropská unie může samozřejmě, nebo nemůže samozřejmě existovat jenom eh, mezi členskými státy a jejich regiony. Je třeba to eh, navzájem eh, propojit a eh, to při psaní právního rámce, tedy pro projekty, programy. Musí se to podařit při tomto víceletém finančním rámci. Potom tu ztracenou důvěru v Evropskou unii, v demokracii můžeme znovu získat zpět to nám samozřejmě pomůže v nadcházejících letech, abychom se opravdu eh, všichni pohli vpřed společně. Děkuji. Thank you, thank you, Mrs. Děkuji. Chci poděkovat všem řečníkům za velmi zajímavé podněty a za druhé také za vaši disciplínu, protože jsme na čas, což je velmi překvapivé. V den jako je den dnešní, ale nyní bychom měli přejít k další části naší diskuzi, což je otevřená rozprava, kde poslanci výboru Regi a naši hosté, poslanci národních parlamentů, mohou vyjádřit svou vizi na téma budoucnosti politiky soudržnosti. Mám tu seznam 20 řečníků. Tím pádem každému má tři minuty řečnického času. A já na tom budu trvat. Máme-li eh, skutečně vyslechnout všechny Prosím. 21 tedy. Hmm. Děkuji, pan Zeller. Začneme koordinátory politických skupin v národních parlamentů. Paní Michel, vy budete hovořit? Takže začneme koordinátorem, pak dva poslanci Národních parlamentů, pak další koordinátor, pak další. Pan Van Nistelrooy, máte slovo na tři minuty. Chci něčím přispět do debaty, protože zaznělo hodně věcí. já si myslím, že to o modernizaci těch politik, ne nějaké revoluci. Dělat, eh, dokázat dělat víc s méně. Někdy s méně penězi se dá dosáhnout více. Není to pořád více a více a víc, protože když se podíváte na hodně členských států, tak ani v roce 14, 15, 16, 17 nevynaložili všechny prostředky. Některé zdvojnásobily, strojnásobily počet pravidel. Takže hovořme i o tomto. O tom výstupu. Nejenom vstupu. A pak to, co je tady eh, zaznělo k flexibilitě. Jestli musí to být šité na míru, musí to vycházet z poptávky. Takže se zkusme na toto téma dohodnout, protože je to prostě víceúrovňová zpráva. Takže bychom měli sdílet a tak, aby i ty příjemci měli to tam své slovo jak řekla komise, podívejte se, co se děje, když chybí komunikace o, uh, úplně chybí komunikace o evropské přidané hodnotě. No, co to je? Co to je za svět? Jsme v, snad v Evropě, ne? A jestliže v Národním parlamentu se hovoří o evropské přidané hodnotě, no tak to by mělo, mělo by to být také v, tom, v té komunikaci. Brexit. nikdo neřekl, e, nebyl to Londýn, kdo nám pomohl ale byl to fond pro regionální rozvoj. Ti pomohli přebudovat naše město a to nikdo neřekl. Takže to je to, kde je nutno pracovat. Teď, teď se připravuje nový omnibus, já k tomu nebudu příliš mnoho mluvit, ale máte tam příručku. Můžete se podívat na ten můj návrh. Let, let the star shine. Takže tohle potřebujeme. Potřebujeme partnerství. Máme tolik dobrých výsledků, které se dají sdílet nejenom pokud je o vynakládání těch prostředků, ale i poté, co byl ten projekt nějakým způsobem finalizovan. Nové startupy, máte nějaké průlomy v technologiích, mobilitě a dalších věcech. Neměli bychom hovořit jen o penězích, ale skutečně o těch účincích. A my jsme to neudělali. Protože lidé jen tak nenásledují. Voliči jdou svým vlastním směrem. Takže tohle je zásadní, jak říkám, a máme tu teď návrhy, které jsou v tom omnibusu. Je to jakési střednědobé hodnocení, které dáváme dohromady. A podívejme se na to, jak věci urychlit. Dáme 5% peněz stranou, rada to chtěla, 21 milion, miliard, aby se vynaložilo v roce 2019. A země, které vynaložily prostředky a mohou ukázat ty výsledky, tak tyto státy by měly pak mít přístup k těmto prostředkům. Proč čekat až do roku 2020? Některé země stále ještě nevynaložily ty prostředky, mají je v portfoliu na rok 2022-2023. Dokonce se můžeme ptát, proč vůbec potřebují ty peníze, proč, dávat, proč, proč jim dávat nové peníze, když, když nevyložili, ne, neutratili ty předchozí. předchozí. Člověk musí mít, samozřejmě mít bezprostředně nějaký závazek, ne, ne, aby ne, aby tři roky jen tak uběhly bez ničeho. Potřebujeme modernizovat. A podmíněnost ex ante, tím skončím. Něco určitě potřebujeme. Pozitivní impuls. Strukturální změny. Jak tady řekl pan Van Preska já čekám, že eh, přistoupíte k modernizaci, k návrhu na modernizaci. Zamyšleme se tedy nad tímto. Je to spíš o modernizaci i třeba vzdělávacího systému, kde je potřeba. Nebo systému udělování zakázek. Už o tom hovoříme 10 let, ale teď musíme splnit naše cíle na úrovni dobré zprávy. To se dá udělat na nejvyšší úrovni komise. EPP je pro tu takovou debatu tohoto druhu. Děkuji. No, skoro dvě, o dvě minuty víc. Já, já opravdu musím na tom trvat. Teď pan Hoff, který zastupuje německou Bundesrat. Ich hoffe, dass ich die äh, Zeit einhalte. Já doufám, že se vejdu do eh, při eh, řazeného času. Já každopádně eh, tu zkušenost, že méně je více, s tím máme omezené zkušenosti. Ty peníze, které chceme, vždycky říkám, řekneme, kolik chceme a a samozřejmě se zamýšlíme na eh, zjednodušování prostředku. Durinsko, eh, odkud jsem já, to je východoněmecká spolková země, bývalé, eh, bývalá NDR. A 20 let tam máme prostě proces, který jsme mohli absolvovat právě proto, že byly ty prostředky pro soudržnost. A ty prostředky jsou pro nás důležité i nadále, protože stojíme, stojíme před výzvami, Eh, které i po čtvrtstoletí eh, eh, jsou stejné strukturální změny. Máme stejné výzvy jako evropští partneři. Demografická změna, na to musíme reagovat na regionální úrovni nám s ním může pomoci právě Fond soudržnosti. Jsem rád, že kolega eh, Schneider na toto eh, poukázal a také jmenoval tu eh, sedmou zprávu o soudržnosti. On, kolega Schneider, reprezentuje mm, Braniborsko, naši sou, sousední zemi. My jsme v takové příjmové pasti. Máme tady ty, tady ty vysoce rozvinuté země, Eh, hospodářsky eh, na západě a ty, eh, a ty ostatní. A i po Brexitu statisticky se můžeme dostat, kdy budeme v tomto příjmovém, budeme v, této, v této příjmové pasti. Ale je třeba zohledňovat ty příslušné regiony. HDP je dobrý indikátor, ale ještě musíme eh, se zamýšlet nad demografickými faktory. A eh, uvědomíme si, že musíme i nadále v té napjaté demokratické situaci poskytovat základní eh, služby a strukturální změny, přechod od průmyslové společnosti ke společnosti služeb, A potom jsou tady také eh, ta specifika bývalých socialistických ekonomik. Eh, I čtvrt eh, století po pádu komunismu je to obtížné. Všichni, kdo chtějí zredukovat politiku soudržnosti, můžeme je upozornit na klasický indikátor procent populistických stran nebo právě eh, těch přidělených kohezních prostředků. Děkuji. A děkuji také za zachování eh, dodržení časového limitu. Ale paní Dunaj, já se omlouvám, jestli nějakým způsobem eh, spletu vaše jméno, jestli to správně nevyslovím. Takže se předem omlouvám ale nesnažím se. Takže paní Dunaj z maďarského uh, národního schromáždění. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt... Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za udělení slova. Kteří poslanci a poslankyně Národní parlamentu a Evropského parlamentu velice mě těší, že si mohu vzít slovo, že mohu účastnit vašeho dnešního zasedání eh, toho výboru regionu. Chci připomenout, že pro Maďarsko, které je příjemcem evropských fondů, je to nesmírně důležitý nástroj. A je to z hlediska cíle modernizace, rozšíření možností, příležitostí sociálních a vyrovnání podmínek. Díky evropským financím bylo vytvořeno 109 tisíc pracovních příležitostí, 3600 výzkumných projektů velmi významný, eh, došlo k významnému rozvoji infrastruktury. Například velkokapacitní internet. Mám za to, že je důležité říci, že Maďarské národní shromáždění eh, dvakrát eh, debatovalo o využití evropských fondů. Poslední debata se konala v letošním roce 27. března. A v průběhu této rozpravy zástupci politických skupin vyjádřili svůj postoj, pokud jde o využití evropských fondů. A pokud jde o budoucnost politiky soudržnosti, tak Maďarsko podporuje více transparentnosti, více zjednodušování v oblasti pladeb, v oblasti mechanismů a domníváme se, že je důležité, aby nedocházelo eh, příliš k přílišné diferencovaci z hlediska flexibility Měli bychom zachovat finance na vysoké úrovni a zachovat ten proces konvergence. Neměli bychom být, omezovat eh, nějakým způsobem eh, pravidla způsobilosti. Měli bychom rovněž eh, dbát na období po roce 2020, aby náhodou nedošlo k tomu, že se pak sníží částky. A pokud jde o nový evropský rozpočet, rozpočet, víceletý rámec, musíme se vynasnažit, aby po, od, i po odchodu Spojeného království bylo k dispozici, kdy bude k dispozici 10 až 12 miliard méně. To bude výzva. Toto snížení zdrojů zrovna v době, kdy pod, budeme potřebovat zdrojů více. Úspěch eh, ekonomiky Evropské unie závisí i na úspěchu soudržnosti. My se domníváme, že vyčlen, fondy vyčleněné pro soudržnost, pokud se tyto eh, prostředky sníží, takže by to zvýšilo nerovnosti mezi regiony. Měl by to negativní efekt na konkurenceschopnost. A další důležitá věc, Evropská unie musí přinést svou přidanou hodnotu členským státům a soudržnosti. Nesmí se však stát jenom symbolem eh, podmíněnosti. A míra spolufinancování by měla zůstat nezměněná. Děkuji. A nyní někoho za socialisty a demokraty z Evropského parlamentu, paní Breso. Thank you, president. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že souhlasím s předřečníky, hlavně s německým kolegou, který připomněl, jak téma budoucnosti z politiky soudržnosti ovlivní konkurenceschopnost jednotlivých regionů. Protože v tomto krizovém období řada regionů ztratila konkurenceschopnost vůči zbytku světa. Eh, samozřejmě jsou zde zachovány určité mzdové rozdíly a ty eh, rozdíly vyplývají z řady faktorů, například eh, z přístupu ke vzdělání, ze zalidněnosti a tak dále. To jsou všechno parametry, které je třeba brát v úvahu, když se nechceme zaměřovat pouze na, pří, na generovaný příjem. Druhá věc, pokud chceme skutečně všechny občany zapojit do tohoto procesu, který povede ke změně hospodářství a ke znovu nastartování ekonomiky, musíme zároveň ty programy spojené s evropskými programy učinit srozumitelnějšími pro občany. Určitě je tam i ta technická část, eh, která musí odpovídat požadavkům komise, ale musí tam být jasná část věnovaná veřejnosti, kde budou jasně stanoveny ty cíle, bude se tam hovořit o přínosu univerzit, výzkumu a bude to jasné občanům. Protože bez takovýchto jasných dokumentů nebude možnost eh, získat podporu veřejnosti. A třetí a poslední připomínka, já si domnívám, že u mnoha regionů a území je velice obtížné připravit projekty včas a nestrácet pak čas při jejich realizaci, pokud neexistuje možnost využít eh, malou část fondů, například těch, které zbývají z předchozího programovacího období, aby se mohli připravit na to budoucí období. Myslím si, že je důležité, aby to nové programovací období bylo definováno včas, aby umožnilo regionům a státům připravit se. A také, aby byly k dispozici jakési předběžné částky pro financování těch projektů. Protože na, těch příprav, na přípravu těch projektů je někdy potřeba docela dlouhá doba. A to je třeba zajistit, aby nedocházelo ke spoždění v realizaci. Takže děkuji za pozornost. Myslím si, že je pro mne velice zajímavé vyslechnout si vaše názory, tedy vás, kdo máte na starosti využívání fondů v jednotlivých regionech a zemích. Děkuji a nyní zástupci národních parlamentů, pan Gakis z řeckého parlamentu. Pane Kakisi, máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni vědí, že náš region a naše země, ale především tedy Atika, byla zasažena obrovskou katastrofou došlo tam k řadě úmrtí a zranění a došlo ke zničení infrastruktury tohoto zvláště těžce postiženého regionu. A jsou zde určité technické problémy s aktivací Fondu Solidarity, nicméně z důvodu skutečné naléhavosti té situace, kterou vyvolali povodně v Atice, Požadujeme pomoc a asistenci Evropské komise, která by měla s řeckými orgány spolupracovat na tom, aby šlo čerpat prostředky z, ze strukturálních fondů a z dalších fondů pomoci. Usnadnění těch postupů a zjednodušení byrokracie je velice důležité právě pro takovéto případy a je dobré, že zítra bude parlament o řecké situaci hovořit. Nyní, pokud jde o konvergenci a nové programovací období my souhlasíme s tím, že by se měly posílit politiky soudržnosti a zemědělská politika. Zvláště potom jde o posílení institucionální a hospodářské, což umožní podpořit růst v řadě regionů a také to umožní dosáhnout priorit Evropské unie. Evropský semestr a různé pozice respektive musí s tím vším být eh, provázán evropský semestr, tak aby těch eh, cílů mohlo skutečně být eh, dosahováno. Zároveň je třeba respektovat makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích. Pokud jde o novou strukturu, kohezní politiky po roce 2020. My si myslíme, že by měla podporovat všechny regiony Evropské unie bez ohledu na stupeň vývoje a neměla by se zaměřovat pouze na ty méně rozvinuté regiony. Je třeba, aby všechny regiony měly možnost maximálně využít prostředků z Fondu soudržnosti. Rozdělení prostředků po roce 2020 musí přihlédnout vedle HDP i k dalším indikátorům, které ukáží zda ta politika má pozitivní dopady na řešení nezaměstnanosti, chudoby a dalších problémů a umožní také dostatečné zhodnocení té situace a toho přínosu. Pokud jde o příslušné články je třeba zaměřit se na regiony, které jsou způsobilé pro získávání pomoci ze strukturálních fondů. A máme zde také nařízení Omnibus. My se domníváme, že je třeba zrušit veškerá omezení, která by se týkala například infrastruktury určené pro cestovní ruch. Musíme mít dostatek prostředků na ochranu našeho kulturního dědictví. Děkuji. Děkuji. Dále bude hovořit pan Smarandači z Rumunského národního parlamentu. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, drazí poslanci eh, Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů, my vítáme tuto iniciativu Evropské komise, eh, která zorganizovala toto zasedání, které nám dává příležitost společně hovořit o budoucnosti politiky soudržnosti po roku 2020, což je téma, které, o kterém se hovoří na úrovni nejen evropských institucí. Zpráva o soudržnosti z roku 2016 a, a Eh, analyzuje stávající situaci, včetně sociálních, ekonomických podmínek Evropské unie a vytváří rámec pro politiku soudržnosti po roce 2020. Tato zpráva E, ještě e, ne, nepředjímá závěrečné rozhodnutí komise, což samozřejmě vyvolává diskuzi o politice soudržnosti po roce 2020. My doporučujeme politiku na úrovni Evropské unie, která bude sledovat několik základních cílů, aby valorifik, e, zhodnocovala jaksi globalizaci, aby nikdo nezůstal stranou, aby nikdo nebyl ponechán na holičkách a dále podpora strukturálních reform rezoluce z roku 20, usnesení z roku 2016 o ustavujících principech politiky soudržnosti po roce 2020 potrhuje fakt, že je nutno dospět k jasnému konsenzu ohledně principů soudržnosti, eh, adekvátní rozpočet a kromě toho konsolidace všech regionů, včetně regionů eh, v, tran, eh, v přechodném období a je potřeba zaměřit se samozřejmě na regiony, které jsou méně rozvinuté. Výbor regionů rovněž spolu, spolu s dalšími aktéry, aktéry si přeje, aby politika soudržnosti byla co nejvíce flexibilní, aby byla zjednodušená a propojená. Všechny vyjadřené názory v, v rozpravě a všechny, vyjadře, všechny vypracované dokumenty jednoznačně prokazují přidanou hodnotu politiky soudržnosti a nutnost zachování této politiky do budoucna jakožto jedné ze zásadních politik v oblasti inovací a investic, která vytv- vy- přispívá k inteligentnímu růstu celé Evropy. Jak, říkala, jak řekla paní Korina Krecu, komisařka pro regionální politiku, tak jsme na dobré cestě k politice soudržnosti pro období po roce 2020. Pokud je o budoucnost politiky soudržnosti, tak ta je samozřejmě neoddělitelně spjata s dalšími politikami Ev- Evropské unie. Potřebujeme i nadále moderní, silnou politiku soudržnosti, která bude vyvolávat inteligentní a udržitelný růst ve všech regionech. Eh, víceletý eh, právní rámec pro rok 2020 musí i nadále zajišťovat všechny potřebné podmínky pro dosažení konvergence všech regionů. A z této perspektivy máme za to, že politika soudržnosti musí i nadále eh, mít zásadní rozpočet z centrálního rozpočtu Evropské unie. A kromě toho musí být zajištěn pokrok, který bude maximálně důležitý pro Evropu. Je to politika, která má skutečnou přidanou hodnotu a to je relevantní i, eh, jak to ukázala i sedma zpráva soudržnosti, která ukazuje, že měla tato politika roli na proces zbližování na evropské úrovni jsme za to, že pokud je o budoucnost politiky soudržnosti, tak musí růst eh, význam integrovaného přístupu, který by přispěl z efektivnění využití fondů z hlediska eh, přizpůsobení reálným podmínkám na všech, eh, na všech územních úrovních. A v budoucnosti musíme vynaložit značné úsilí, aby se identifikovaly nejlepší způsoby zajištění reálného zjednodušení politiky soudržnosti, aby se lépe využívaly fondy, aby se co nejrychleji, nejrychleji dosáhlo konkrétních výsledků. Tento proces musí však uh, mít uh, na uh, mužce nejenom příjemce, ale také správce fondů. Politika musí být flexibilnější, aby byla schopná řešit nové výzvy a nesmí tím být eh, z dlouhodobého a ani střednědobého hlediska eh, narušeny cíle této politiky. A z dlouhodobého hlediska musíme koordinovat eh, s Evropským parlamentem i na úrovni národních parlamentů, abychom byli součástí nové definice této politiky, aby se zachoval význam, zachovala významná role i z hlediska budoucího právní, finančního rámce. Politika soudržnosti je jedním z nástrojů, které mohou dát nový impuls Evropské unie, Evropské politice. Těším se na další dialog. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem říkala, že budu trvat na dodržení řečnické doby. A nyní paní Michels. Máte slovo. Michels. Děkuji. Eh, politika soudržnosti eh, je, myslím, eh, důležitý solidární element. To tady nikdo nepopírá. Na tom se všichni víceméně shodneme. Já si myslím, že více než méně, ale neměli bychom odsud docházet jako tím, že už by bylo všechno hotovo. A mimo tuto místnost, mimo výbor pro regionální spolupráci, jsou tady tendence osekávat politiku soudržnosti. Podívejte se na dokument komise. Existuje i jedna strategie, kde se vůbec nehovoří o politice soudržnosti, o té strategii soudržnosti. Otázkou je samozřejmě, jestli můžeme do toho dosáhnout eh, více s méně eh, prostředky. A když se na to někdo ptá, tak víceméně ukazuje eh, určitým směrem. A proto bychom měli dělat všechno to, abychom společně, tedy národní parlamenty na všech úrovních prostě, všechny úrovně, evropská úroveň a úroveň jednotlivých zemích, úroveň měst a regionů ty naše eh, snahy a deklarace k nutnosti eh, politiky soudržnosti eh, podporovaly. Já ještě jednou řeknu, jak my se k tomu stavíme. I my si myslíme, že všechny regiony musí zůstat způsobilé k podpoře už jsme zde o, to, eh, o, o tom slyšeli debatu. Myslíme si samozřejmě, že je velice důležité přepracovat ta pravidla, zjednodušit je a odbyrokratizovat je, ale i tady eh, eh, slyším z těch nářků v tomto sále, že už se o tom hovoří léta a, a pořád nejsou na stole konkrétní návrhy. My jako spojená levice tady v Evropském parlamentu eh, trváme na své pozici, eh, že makroekonomická kondicionalita eh, není vhodná a je třeba ji zrušit. A také doba deklarace úmyslu, kdy komise a další instituce říkají, jak je všechno důležité, je pryč. Měřítko toho, jak Eh, se bude utvářet eh, budoucnost eh, politiky soudržnosti, musí být, že komise teď konečně předloží konkrétní návrhy a od deklarací se dostaneme dále. Jedině teprve pak můžeme debatovat opravdu skutečně o bezpečné o budoucnosti politiky soudržnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát a budeme pokračovat eh, pan, s panem Ludwigem z německého Bundestagu. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové, eh, a země Braniborsko, kterou tady eh, zasluhu, zastupuji, vděčí za svůj hospodářský vzestup právě evropským strukturálním fondům. Já si myslím, že my jsme tady i jeden z těch regionů, který se z těch méně eh, rozvinutých dostal právě eh, do těch středně eh, rozvinutých. To znamená, že ta politika funguje a výsledky jsou vidět. Politika soudržnosti působí dobře. V době rostoucího nacionalismu, populismu se musíme dostat v před a podpora hospodářského růstu Eh, přináší spolu eh, další požadavky a další a ty, ty splní například podpora eh, politiky soudržnosti. Prostřednictvím politiky soudržnosti evropské cíle a priority budou sladěné nebo propojené s cíly rozvoje na lokální úrovni. Evropa těmi kohezními projekty ve všech regionech bude na místě viditelná a přispěje k silnější eh, evropské identifikaci, když to uděláme správně. Ta velká evropská přidaná hodnota musí být eh, stále eh, silněji komunikována a samozřejmě musí být rozpracovávána. Tady souhlasím s tím, že je třeba o tom lépe komunikovat víteletém finančním eh, rámci eh, bychom měli eh, sehrát, tedy musí, musí sehrát velkou roli a nejenom vedlejší. Velká viditelnost politiky soudržnosti je samozřejmě důležitá, ale také je velmi vnímána na místě také ta velká byrokracie. Pokud se podíváme na tu eh, správní zátěž, tak tady máme problém s důvěryhodností nejenom politiky soudržnosti, ale EU jako celku. V kontextu eh, eh, radikálního zjednodušování si myslím, že ten návrh je velice slibný. Ten návrh, který počítá s, čistě s úpravou národní, podle národního práva a Eh, přeskumem eh, ze strany evropských institucí pouze pokud jde o korupci a podvody. Eh, my nechceme nacionalizovat strukturní a kohezní politiku. Evropská úroveň musí i nadále udávat směr, ale ty správně technické věci si dokážeme vyřešit na národní a regionální úrovni poté co už vydáváme eh, léta eh, úspěšně celostátní prostředky. Hmm. Samozřejmě můžeme eh, každý k tomu přistupovat odlišně podle toho, jak jsou nastaveny naše příslušné národní systémy. Mnohokrát děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Vojčechovský, pokud to vyslovuji správně, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, eh, Vážení členové výboru, já jsem místo předseda eh, výboru pro samozprávu a regionální politiku v Polském sejmu. V politice eh, soudržnosti, eh, kromě otázek, o kterých eh, jsme hovořili zde dnes, také větší starost o venkov. Nedávná zpráva Evropského úředního dvora ukázal, že během deseti let jsme v Evropské unii ztratili 4 miliony statků Teď už eh, ze 14 milionů jsme se dostali na 10 něco milion. To znamená, ubíhá zemědělci téměř tisíc eh, eh, hospodářství denně. Venkov také stárne. Každý pátý pouze zemědělec má méně než 45 let. V Polsku situace není ještě nejhorší, ale jak si přečteme v té zprávě účetního dvora, jsou země, kde už prakticky nejsou mladí zemědělci a zemědělců nad 55 let je přes 40 a v jedné eh, zemi eh, jich je dokonce přes 50% a situace se stále zhoršuje. Hrozí nám zánik zemědělství v Evropě a nedostatek eh, tedy potravinové bezpečnosti, zabezpečení potravin. Společná zemědělská politika nestačí k zastavení odlivu lidí z venkova nezadrží stárnutí evropské e, vesnice. Musíme e, e, venkovským oblastem zajistit větší podporu právě také z politiky soudržnosti. Je potřeba aktivit na zlepšení infrastruktury venkovských celní, cest, silnic, tedy dostupu do škol, Venkovské regiony mají velké problémy s eh, udržením eh, škol, eh, spousta z nich bylo zlikvidováno, venkovské děti musí jezdit daleko do školy a to může být jeden z příčin toho, že mladí lidé nechtějí zůstávat na vesnici, nevážou svoji budoucnost zemědělstvím. Politika zemědělství, zemědělská je samozřejmě velice důležitá ale eh, eh, zemědělce neudrží na eh, venkově. V našich, naší zemi venkov představuje přes 90 území, ale dostává jenom 10 fondů z politiky soudržnosti. A necelých 10 tedy teritoria dostane 90 fondů. Tak to nemůže být do budoucna. Je třeba daleko větší podpory venkovských oblastí v Evropě. Děkuji. Thank you, Děkuji mnohokrát, paní Banha. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, mimořádně ráda eh, za to, že dnes eh, si můžeme vyměňovat názory s kolegy na národní úrovni. Včera jsem měla příležitost v rámci jedné delegace předsedů frakcí Evropského parlamentu společně s předsedou parlamentu Tajánem se setkat s kolegy z Bulharského národního schromáždění navštívit se s ním, navštívit eh, je a, a vést také debatu s ministerským předsedou a pozitivně jsme mohli skonstatovat zdory všem těm a rozdílům, které máme u eh, obsahových politických otázek, eh, že posílení politiky soudržnosti a kritika a plánovaných škrtů v prostředcích je nám společná. Myslím si, že rakouské předsednictví a na něj navazující rumunské předsednictví to eh, se na to zaměří. Eh, také chci poděkovat eh, za ta slova k tomu, že dnes teprve začíná debata o budoucnosti, pane ministře AB A samozřejmě také jsou tady, je tady třeba přijít řešení před dalšími evropskými volbami napříč eh, stranami eh, a eh, zpráva o kohezní politice to samozřejmě ukazuje, jak důležitá je tato politika pro teritoriální soudržnost, nejenom pro tu hospodářskou a sociální. Jde o solidaritu, jde o boj s nerovností, boj s chudobou, s nezaměstnaností a o podporu politických cílů Evropské unie. Jenom ty strukturální fondy jsou velice důležité pro klimatické změny. Samozřejmě, eh, pokud je o nastavení eh, politiky soudržnosti, tam se eh, neschodeme ve všem. Třeba tady byla ta otázka a budoucnosti finančních instrumentů. Vy, zelený, to vnímáme velice kriticky. Je tady také oprávněná kritika Evropského účetního dvora k používání Junckerova fondu. Například vnímáme, že FC je příliš orientovaný na trh a nevede k Eh, odbourávání eh, regionálních nerovností, ale eh, investuje se spíše do těch nejsilně rozvinutých regionů. Máme tady manko. Určitě víme, že jenom 40% Junkerových prostředků jde do sociální infrastruktury. To je jednoznačně příliš málo. My zelení bychom si přáli pro nastavení politiky soudržnosti po roce 2020 posílení sil, principu partnerství. To znamená posílení zapojení eh, lokálních a regionálních aktérů, sociálních partnerů i eh, občanské společnosti. Já si myslím, že eh, dlouhodobě to přinese lepší udržitelnější řešení pro občany. Můžu každopádně souhlasit s předřečníky z Evropského parlamentu, že tohle nemá být nějaký nástroj pro trestání regionů za špatná rozhodnutí e, národních vlád. To znamená makroekonomická e, podmíněnost, to znamená, když členské státy mají deficity, příliš málo šetří, e, by neměla vést k tomu, aby regiony byly potrestány. Ve Španělsku a v Portugalsku už se o tom ale takhle mluvilo. Naopak je třeba debatovat o silnější eh, vazby na zákla- vazbách na základní práva. Eh, pokud je o eh, po rušování pravidel právního stánu, tam jednoznačně by evropské prostředky měly jít jenom tam, kde to bude podle článku 7 v pořádku. Potom, pokud jde o rozdělení těch prostředků na HDP, podle HDP je třeba a také se zabývat e, jinými e, kritérii rozvinutosti e, rozvoje, jako jsou kritéria přerozdělování, sociální kritéria a tak dále. From the Danish... Nyní tady paní Denské z dánského parlamentu, prosím. Er Děkuji vám, paní předsedkyně. Taková radost tu být že slyšet, že tolik zemí má takové přínosy z politiky soudržnosti. I my jsme měli přínos eh, z této eh, politiky, ale jak to můžeme zlepšit? Jde o rozvoj venkova, tyto oblasti, které utrpěly eh, urbanizací a neměli bychom ztrácet ze zřetele, ať jsme chudá nebo bohatá země, tak výzvy jsou stejné. A e, finance samozřejmě, i když se takzvaně distribuují do těch chudších zemí, no tak co se pak stane s těmi bohatšími? Oni samozřejmě mají stejný problém, možná bychom měli e, lépe e, přistupovat k politice soudržnosti z tohoto hlediska. Jinak já nevím, jak je to u vás doma, ale například v Dánsku máme povinnost poskytovat vodu, vytápění, elektřinu a také pevné lenky. To musíme být schopni zajistit. Ale jak to je dnes? Možná bych, měli bychom možná mít i povinnost zajistit širokopásmové připojení. Protože je těžké eh, žít, když člověk nemá přístup k internetu. Tolik zpráv člověk už dostane pouze přes internet a ne poštou. Takže možná by měla být nějaká takováto aplikace, nějaký eh, program zajištění eh, broadbandu širokopásmového připojení. Tak musíme vytvářet pracovní příležitosti a v těch venkovských oblastech ty bohužel také trpí urbanizací, protože eh, pracovní příležitosti místa se přesunuly do měst. A pokud chceme vytvářet místa, musíme samozřejmě něco udělat. V Dánsku jsme vzali čtyři tisíce eh, pracovních míst státního, ze státního sektoru směrem k regionům. Je to výhoda pro ty oblasti. Pokud máte 200 míst někde, tak tam vznikne kavárna nebo holičství nebo možná opravna a vytváří to další místa. Stejně tak fungují i evropské eh, úřady. Paní Damáto, děkuji paní předsedkyně, bohužel bez mikrofonu. Can I, can I ask you? It's, it's open. Okay. Okay. Um, un saluto a tutti i parlamentari nazionali. Já bych chtěla pozdravit všechny členy národních parlamentů a především kolegy z Evropského parlamentu. Nemůžeme popírat, že politika soudržnosti je našimi občany vnímána poměrně negativně, protože je velice složitá a to vede k nedůvěře v Evropskou unii. A přispěvatelé nechápou cíl koheze, neznají výsledky ani příležitosti, které nabízí. Například v Itálii, v mém volebním okrsku na jihu Itálie, je nedostatek informací a také určité pochybnosti o využívání fondů a politika soudržnosti tam proto není důvěryhodná. Například eh, se hovoří o tom, že z toho byl financován koncert Eltona Johna v Neapoli. A eh, lidé, kteří chtějí tvořit pracovní místa, nemohou trávit eh, spoustu času na eh, nějakých eh, žádostech o prostředky z Fondu soudržnosti. Komise hovoří o tom, že v budoucnosti zde bude stále více kondicionality, ale že proběhnou také určité strukturální reformy. Chtěla bych se zeptat členů národních parlamentů, jak vysvětlí, jakým způsobem, jak, jakým způsobem vysvětlí svým občanům, že by politika soudržnosti vlastně už také v budoucnosti nemusela existovat. Je zbytečné hovořit eh, o investiční politice, pokud eh, nebude dost eh, prostředků pro občany. A chci, abyste se všichni postavili proti snižování příspěvku pro nejchudší země. A bojujte také za to, aby prostředky z Evropského sociálního fondu byly využity na stanovení minimálního příjmu, který neexistuje ani v Itálii, ani v Řecku. A kde jsou ostatní politické síly? Jak EPP, tak Forza Italia eh, neplní eh, věrně Eh, požadavky, které stanovila Evropská komise. Děkuji mnohokrát a nyní budeme pokračovat opět eh, členy výboru REGI, kteří se chtějí zúčastnit eh, debaty paní Malková. Děkuji pěkně. Děkuji. Chci se zmínit o něčem, co tu ještě dnes nezaznělo, ale protože se týká politiky soutržnosti, což je eh, pro mě skutečně taková srdcová záležitost, tak eh, se k tomu chci vyjádřit. Ne každý eh, ví, že mm, minulý měsíc, na v říjnu na výboru Libe, byl, byl schváleno dublinské nařízení, což bylo velice komplikované, tento proces schválení, a já souhlasím s tím, že bylo nutno ho schválit, ale nechápu, jednomu, nerozumím jednomu pozměňovacímu návrhu nebo článku, kde se eh, říká, že se budou uplatňovat sankce, respektive snižování strukturálních fondů pro členské státy, které nebudou uplatňovat relokační systém pro uprchlíky. Já si nedovedu představit, jak se bude tento mechanismus v praxi uplatňovat my nemáme uprchlíky a jen teď, ale budeme je mít i později po roce 2020, jenom eh, abychom si eh, rozuměli. Já podporuji solidaritu a jsem za to, aby se státy podílely na společné asilové politice a sdílely náklady, pokud nepřijmou uprchlíky. Ale ať to jde ze státního rozpočtu, ať jsou eh, potrestány státy a ne regiony, které jsou chudé a kde je zapotřebí aby do těchto regionů šly e, finance. Regiony často nemohou za to, jak vláda nebo představitelé, jak se dohodnou e, představitelé jednotlivých států. Takže já bych využila e, v tomto směru, že tady máme představitele rady a komisie, jestli by nám mohli dát nějakou odpověď do budoucna, jak, jestli sdílejí tento názor, jak si představují řešení této problematiky v budoucnu, ne, protože po Brexitu budeme mít méně finančních prostředků a ještě krátit finanční prostředky za špatná rozhodnutí členských států pro ty nejchudší e, oblasti. To se mi zdá být opravdu nevhodné. Je to velice špatný prostředek podle mě. Děkuji. Very much. Děkuji. Pan Papadimolis. Děkuji, paní předsedkyně. tomto sále je drtivá většina lidí nakloněna politice soudržnosti, ale bohužel eh, to není úplně eh, stejné v radě v komisi, eh, kde se přijímají rozhodnutí o rozpočtu na rok 2020 a dál. Před dvěma týdny komisař Dombrovský, místo předseda komise, nám řekl na plenárním zasedání parlamentu, že v době krize se nerovnosti sociálně regionální zvýšily. No pokud chceme reagovat na tento nárůst nerovnosti, musí politika soudržnosti být posílena. Nesmíme se na ní dívat, jako uh, by se nic nedělo. A také jsou někteří lidé, kteří se na, k tomu chtějí stavět ještě hůř, než jako by se nic nedělo. Chtějí snižovat prostředky pro politiku soudržnosti, ale my potřebujeme zjednodušování. Já souhlasím s tím, co řekl německý, německý kolega. A potřebujeme také prostředky a tyto prostředky, pokud chceme posílit soudržnost, tyto prostředky musí jít eh, směřovat tam, kde jsou potřeba, tam, kde je nejvíc chudoby, tam, kde je nejvíc nezaměstnanosti, ehm, nedostatečných investic. Jinak neposloužíme politice soudržnosti. Já bych vám chtěl dát své stanovisko paní Kresu. Paní komisařka Kresu je ve prospěch politiky soudržnosti v rámci komise. Ale také je v komisi celá armáda lidí, kteří se snaží politiku soudržnosti snižovat, oslabovat. A mě by zajímalo, co na to pan Ettinger, který zodpovídá za rozpočet? Já nemám úplně jistotu, že podporuje politiku soudržnosti. A proto soudím, že je důležité, aby výbor regi, eh, a já jsem rád, že pan Nestoroj, pan koordinátor s tím souhlasí, aby jsme vynakládali, aby se vynakládal tlak z tohoto výboru, z této sněmovny, aby nebyla obětována politika, politika soudržnosti na oltáři Brexitu. Je nutno opustit tuto, ten absurdní, uh, ustoupit toto absurdního požadavku článku 103. Protože takhle opravdu budeme postihovat ty regiony, které potřebují peníze nejvíc jak to řekli kolegové z Německa, z Bulharska. Děkuji. Děkuji. Zítra budete mít příležitost se zeptat komisaře Ettingera na všechno. A on to, celý výbor to uslyší. Uslyší i odpovědi. Paní Rodriguez, máte slovo. Dobrý den, Děkuji. Já jakožto Portugalka z vzdáleného regionu, musím říci, že my hodně závisíme na financování z Evropské unie a čekáme na další kompromisní eh, dohody, které přijdou. Chtěla bych ale hovořit eh, nikoli o politice pro nejzdálenější regiony, ale o politice soudržnosti jako takové. Je důležité zachovat ducha politiky soudržnosti. Dotace byly takovým eh, symbolem evropské solidarity a byly namířeny pro ty, kteří to nejvíce potřebují, ale nakonec to vedlo k tomu, že to zase postihlo negativně lidi eh, v jiných regionech. A já si myslím, že cesta k soudrž- politice soudržnosti není eh, možná prostřednictvím finančních zdrojů a že více, pra, více pravomocí budou mít národní orgány. Také se více hovoří o tom zjednodušení. Já se ale chci zeptat, jak potom budou ty fondy monitorovány a jaká bude úloha těch řídících orgánů. To vše nám musí být do roku 2020 jasné. Také potřebujeme zlepšit komunikaci. Já si myslím, že budoucnost politiky soudržnosti závisí na nás, závisí na nás, zda občané nestratí svou důvěru v Evropu. Děkuji mnohokrát, pan Ruiz. Děkuji mnohokrát. Já bych také chtěl poděkovat za slovo a využít této příležitosti, abych přivítal naše kolegy z národních parlamentů, z Evropského parlamentu a další. Mám několik stručných komentářů. Chtěl bych zdůraznit význam tohoto setkání o politice soudržnosti, protože se zde Eh, hovoří o přípravě důležitých dokumentů, které připravuje nejen parlament, ale také rada a výbor regionů. Důležitou úlohu zde hrají také členové národních parlamentů. Nejen dbají na to, aby byla dodržována zásada subsidiarity, ale také na to, aby celý ten rozhodovací proces měl k dispozici dostatek informací a byl demokratický. Myslím si, že klíčovou úlohu hrají národní parlamenty v řadě situací, například v situaci, o které hovořila paní Konstanc Krell nebo paní komisařka. A to je problém nedostatku informací, který mají příjemci kohezních fondů. A zodpovědnost za to mají nést národní parlamenty také mezi jiným. Dále si myslím, že v některých členských státech jsou regiony, které, kde sice ta země je způsobilá k přijímání prostředků, ale regiony sami nic nedostávají. A ještě bych chtěl říci, že si myslím, že politika soudržnosti musí být také základním nástrojem investic pro Unii musí přihlížet eh, nejen k ekonomickým, ale také k sociálním aspektům, protože to je něco, co obsahují samotné smlouvy. Politiku je však třeba zjednodušit a je třeba více se zaměřit na dosahované výsledky. A monitorovací metody a kritéria plnění samozřejmě musí existovat, je ale také třeba je zjednodušit. Ještě bych chtěl zdůraznit to zprávu na více úrovních ta by měla být zachována i v budoucnosti, protože kontrola musí přejít především na národní, regionální a místní orgány. Děkuji, pan Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, já zdůrazňuji, že eh, strukturální fondy eh, jsou důležitým eh, investičním nástrojem a musí eh, zůstat jako takové pro eh, regiony. Ovšem stávající stav věcí vyvolává odbavy, eh, že tento v minulosti úspěšný instrument uadministrujeme k smrti. A to vlastně ukazují i ta čísla. Čísla na rok 2015 ukazují, že v novém podpůrném období Eh, už eh, ani pro rok 2016 eh, už je téměř nemožné získat absolutorium a pokud jde o že vš, téměř všude se ještě dokončuje stará perioda. A u novém období nové období, které se teď blíží ke konci, eh, s tím ani nebylo započato. To má spoustu eh, důvodů. My pořád tady voláme po zjednodušení, ale čím více voláme po zjednodušení, tak tím víc musíme konstatovat, i po eh, debatě s úřady se administrativní náročnost násobí. Jeden zaměstnanec takového správního úřadu, který už tam dělal desítky let, mi říkal, že 2000 2006 měl 20 stránek předpisů, potom to bylo 200 a teď, jich je, eh, teď jsou jich 2000. A často eh, ty eh, kontrolní orgány a správní orgány jsou v rozporu navzájem. Ten správní orgán může být ministerstvo hospodářství jednoho orgánu a správní, tedy kontrolní orgán ministerstva financí. Nechápu, že se to nedá kolegiálně vyřešit ale prostě eh, eh, dělá se konfrontace. A samozřejmě, když eh, najednou je pod, věřím, poradenskou úlohou, tak chtějí neudělat chybu a všechno dělají velice složitě. Kolegové z národních parlamentů si spolu musí sednout spolu s námi i z regionu Eh, protože často eh, tady právě tohleto vyšňuřování eh, se děje právě na úrovni národní. Tam ještě k evropským předpisům se přidávají další byrokratické věci na místní úrovni. Podívejte se u vás na vlastní ministerstva a na vlastní orgány, jak to tam jde nebo vlastně nejde. Potom vlastně bude zřejmé, že ty eh, programy, nebo jak ty programy můžou být eh, účinné a neúčinné. My eh, už jsme takovéhle věci skonstatovali. Budoucnost strukturálních fondů a politiky soudržnosti my nahání určitým způsobem strach. Protože tak, jak my tady všichni sedíme, jsme přátelé soudržnosti, ale ještě před eh, rokem dvěma jsem slyšel od každého komisaře téměř, eh, že eh, jsou strukturální formy ten nejdůležitější instrument pro vytváření pracovních míst ke generaci růstu, ale teď už to neslýchám téměř vůbec. A kolega Michals říkal, že ten pracovní dokument komise už pořád na sebe nechává čekat a není, není. Čili ty eh, strukturální fondy, eh, které eh, vedou k rostoucí centralizaci, tak tam bych chtěl říci, vyzvat příslušné další členské státy. Evropský fond, znamená Fond pro regionální rozvoj a regiony, je třeba do toho zapojit. I města, protože máme tady městskou agendu, která bohužel také příliš zatím nepřišla ke slovu. Děkuji. Three minutes, please. Prosím. Pan Hetman. Hm. No. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, politika soudržnosti je základem solidarity v Evropské unii a o tom asi nikdo nemá pochyb. A je škoda, že eh, je tady tolik eh, poch pochybnosti o tom, že politika soudržnosti eh, skutečně eh, jestli se mění eh, Evropskou unii a jejími regiony k lepšímu. Navážu na pana Schneidera z výboru regionu. Rád bych podpořil jeho hlas větší důvěr a pro, kompetence pro regiony podle mého názoru, a nejenom podle mého, jak se ukazuje, je to klíč pro to, aby politika a soudržnosti byla viditelnější, účinnější, skutečnější, aby měla opravdu takový rozměr, ne, o kterém se bavíme nejenom tady v parlamentu, prostě tu váhu tího rozhodnutí o tom, co eh, realizovat za finanční prostředky eh, z politiky soudržnosti, musíme převést na úroveň eh, samozprávy místní i regionální, protože ty vědí nejlépe, co tamní lidé chtějí, co potřebují. Dnes tady máme takovou diverzitu nejenom mezi regiony, ale i uvnitř Evropské unie. Dnes spousta regionů se začíná potýkat s velkou diverzitou uvnitř sebe tvorba podregionu uvnitř regionu. Pokud chceme eh, zabránit takovéto situaci, tak eh, samozřejmě můžeme použít eh, strukturální fondy a fond soudržnosti a musíme dát možnost elastického přístupu právě eh, v eh, úřadům jednotlivých eh, regionů. Proto ji musíme více důvěřovat. To je klíč pro lepší viditelnost a účinnost politiky soudržnosti. Jestli někdo chce vidět skutečnou přidanou hodnotu politiky soudržnosti a chce vidět úspěch politiky soudržnosti, tak zvu každého osobně do Polska. Děkuji. A nyní pan Bogovič. Na tři minuty, prosím. Děkuji za slovo a zdravím. A vítám všechny kolegy, zástupce národních parlamentů, zdravím zástupce komise. Myslím, že tato rozprava je opravdu nesmírně důležitá. Všichni jsme samozřejmě přátelé politiky soudržnosti a principu solidarity, z něhož vycházím politika soudržnosti je, je jakýmsi pojivem, který drží Evropu pohromadě. Rozdíly mezi regiony jsou, stále přetrvávají. Budeme muset najít nějaké odpovědi v budoucnu. Všichni se shodneme, že tady čelíme obrovskému množství výzev, ať už je to Brexit, migrace nebo jiné věci. A tato, ta matematická formula je velmi jasná a jednoduchá. Prostě musíme vyčlenit prostředky i na další účely. Ztrácíme, přicházíme o Spojené království, které bylo čistým přispěvatelem, takže budeme muset bohužel si rozdělit to břemeno. A ti, kdo jsou z národních parlamentů, tak by bylo dobré také u vás o tom diskutovat a když přijdou vaši zástupci do rady, tak by bylo dobré, kdyby hovořili z Bruselu stejným eh, způsobem jako doma. Jinak politika soudržnosti bude eh, brzy eh, ve velkých potížích. My jsme zodpovědní za implementaci této politiky. Jsou to opravdu pravidla příliš komplexní, komplikovaná, no to je pravda. Ale musíme se také tazat, proč národní struktury tak eh, váhají, proč jim tak dlouho trvá implementace těch politik. Musíme dělat vše, co je v našich silách, aby jsme implementovali tu perspektivu, tu období 2000, do roku 2020. Jinak nás čeká ještě více problémů v budoucnu. Já jsem sám byl ministrem, byl jsem také pověřen eh, zprávou programu rozvoje venkova i fondy soudržnosti. Každý týden jsme měli setkání. A já myslím, že musíme dělat hodně i v našich eh, metropolích. Už jsme o tom dost mluvili, ale musíme také trochu spopularizovat politiku soudržnosti. Naši občané musí chápat, že je to něco užitečného, prospěšného, že politika soudržnosti e-, e-, Evropu zefektivňuje. Děkuji. A paní Maletič je bude poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem nesmírně vděčná, že tu máme zástupce národních parlamentů a že se můžeme bavit o budoucnosti této politiky a budoucí politice soudržnosti. A mám následující poselství. Přejeme si silnou Evropu. Tak rozpočet do budoucím MFF se nesmí snížit. Měl by zůstat stejný nebo by se měl zvyšovat. Další poselství souvisí s rozpočtovou linií pro eurozónu nemůžeme mít jen tak eh, eh, euro, rozpočtovou linii pro eurozónu a mít přitom silnou eh, politiku soudržnosti. Za, za třetí, už jste se hodně bavili o těch principech politiky soudržnosti a eh, hodně zauřilo v období 2014, eh, tedy 16-20, ale musíme bojovat za to, abychom nepotřebovali reformu této politiky. Eh, jistě zjednodušení je fajn, ale ne nové principy. A já jsem zároveň paralelně s vaším slyšením, eh, teď jsme měli další slyšení na rozpočtovém výboru, a musím vám říct jednu věc, protože tato věc je důležitá. Měli jsme tam zástupce rady a komise. Zástupce komise nám řekl, že ten eh, rozvrh, s ním se počítá pro dohodu o víceletém právním rámci mezi členskými státy, parlamenty, radou a komisí, že to je konec 2019, nebo by bylo ještě lepší, kdyby to bylo před ještě eh, červencem 2019. Ale zástupce rady nám řekl, že členské státy pravděpodobně se nebudou schopny dohodnout na víceletém rámci a pravidlech politiky soudržnosti ale že lze očekávat harmonogram až na jaře 2020. Takže budeme, budeme mít návrh 2018 v příštím rok, příští roku, ale dohoda bude teprve na jaře 2020, což je příliš pozdě na hladkou implementaci této politiky v dalším období. To všichni víme. Proto si myslím, že je tak zásadní, abyste ve vašich členských státech spolupracovali s ministry financí, ministry regionálních, pro regionální rozvoj a abyste je eh, tlačili, tedy abyste žádali, aby eh, tlačili na to, abychom měli ta pravidla co nejrychleji. Potřebujeme to už v roce 2019 a ne někdy později. Jinak budou další prodlevy při implementaci politiky soudržnosti. Děkuji. A vidím, že ještě jsme na jednoho kolegu zapomněli. Prosím, máte slovo. Omezte se prosím na tři minuty. Děkuji. Hovořilo se zde o povodních v Atice, ale to nemá nic společného s politikou soudržnosti, o které zde hovoříme. Politika soudržnosti eh, ale podle mého názoru má něco společného s těmi povodněmi a měla by reagovat právě na tento typ katastrof. Pokud neznáte tyto regiony, tak eh, tam došlo k umrtí 21 osob, eh, tisíce lidí žijí v blátě. Bylo by dobré, abyste se tam měli podívat do těch vesnic a na to, co se tam dělo s politikou soudržnosti. Desítky let si velké skupiny brali peníze pomocí fast tracku, různých dotací, různých, eh, pomocí různých privilegií a zrychlenými postupy. A v tom vlastně spočíval ten kapitalistický růst. A zároveň chudé vrstvy obyvatelstva, lidé, kteří tam desítky let eh, žijí, neměli možnost eh, dosáhnout na ty peníze. Nemohli udělat nic, aby zabránili těm povodním. A lidé, kteří pracují v místních podnicích, nemají prospěch z prostředků, které jdou těm velkým podnikům ve formě velkého kapitálu. Té přidané hodnoty tam mnoho není a není to ani účinné, protože se ty konkrétní kroky neimplementují. Takže politika soudržnosti je také odrazem toho, co se děje v Atice a v jiných oblastech. I jinde v Evropské unii a jinde v Řecku byly povodně, a tyto regiony čelí obdobným problémům. A já se chci zeptat, pro koho je vlastně ten eh, fond určen? Je to pro ty velké skupiny nebo je to pro běžné lidi, ty prostředky z kohezních fondů? To je, myslím, otázka, kterou bychom si měli klást, protože pracující potom dostanou pouze drobky a ty velké skupiny se zmocní většiny těch prostředků. My budeme požadovat eh, zdroje z Fondu Solidarity. Předložili jsme také rezoluci, aby ta určitá omezení byla zrušena, tak aby domácnosti postižených lidí byly odškodněny. Lidé bojují, pracující bojují o své přežití a je proto třeba na ně použít jejich kritéria a ne nějaká kritéria institucí. Děkuji mnohokrát a nyní dám prostor pro to, aby naši eh, hlavní řečníci uzavřeli tuto debatu. Začnu panem Ábem, který musí bohužel brzy odejít, takže mu dám slovo jako prvnímu. Děkuji mnohokrát, paní Michajlová. Já bych vám rád poděkoval za možnost eh, mít závěrečné slovo. Já potřebuji být v 18 hodin na letišti, takže musím odejít poměrně brzy. Chtěl bych říci, že ta dnešní výměna názorů a myšlenek byla extrémně zajímavá. Já jsem si vyslechl řadu názorů, které mohu plně podpořit. Jsou to skutečně společné problémy, kterým čelíme. Nechceme chceme zjednodušit kritéria a pravidla pro fondy soudržnosti. Proti tomu samozřejmě nikdo nevystupuje, ale jsou to i věci, ve kterých se naše pohledy liší. Rada je místem, kde se mohou vyjádřit členské státy. A poté na základě názoru členských států můžeme dále pracovat a komise samozřejmě může předkládat nové návrhy. Předsednictví nechce nějak brzdit ty diskuse. My bychom samozřejmě chtěli, aby pokračovali a chtěli bychom předat štafetu budoucímu předsednictví a dále pracovat na nařízení Omnibus. A doufáme, že se nám podaří dohody brzy dosáhnout a že pokročíme v naší práci ku předu. Politiku soudržnosti potřebujeme. Myslíme si, že je důležitá a musíme se za něj zasazovat a musí se to také odrážet eh, v nadcházejícím postupu. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Děkuji také a přeji, přeji vám úspěšný let a také dobře překonejte dopravní zácpu v Bruselu. Nyní pan Schneider. Chtěl byste nějak eh, něco k tomu říci na závěr? Velice rád. Děkuji vám, paní předsedkyně, že mi dáváte slovo, abych tu debatu ještě schrnul. Tématem bylo vlastně tedy právě ta, to, to, to, něco nesmírně zajímavého. My jsme se snažili aby eh, na politiku soudržnosti šly eh, poměrně ty tež prostředky eh, jako do posud, ale pokud po ty prostředky nebudeme mít, tak tady vůbec nemůžeme mluvit o politice soudržnosti ve stávající podobě. To je předpoklad. Já nemám ten dojem, že by komisař Ettinger se nezabýval těmito otázkami. My jsme ho měli víckrát u nás za osta a zítra on bude u vás tady a on tady bývá u vás, eh, bývá častěji než eh, u nás a on vždycky dal jasně najevo, a on byl ostatně eh, kdysi šéfem regionu, takže já si myslím, že tomu rozumí. Potom, pokud jde o regiony, my jsme proto, aby se používalo kritérium HDP pro rozhodnutí toho, jestli je to silný, slabý nebo prostřední region. Musíme se jenom postarat o to, eh, aby tady byly nové eh, výzvy, eh, nebo aby ty nové výzvy, které oslabují hospodářskou soudržnost, aby abychom mohli lépe do budoucna intervenovat, aby tady byla lepší možnost než dnes. A v této souvislosti hovoříme o sociálně-demografických problémech, které oslabují sociální soudržnost a dokonce vracejí regiony v jejich rozvinutosti. Za třetí, kondicionalita. To ještě jednou doplním. Jasně jsme se k tomu vyjádřili. To se samozřejmě netýká podmínek ex ante ty eh, samozřejmě mohou být velmi dobrým instrumentem k eh, zlepšení efektivity strukturálních fondů dalšímu a k dosažení pozitivních dopadů eh, na regiony. Pan Hetman hovořil také o síle regionu to je apel především na členské státy. Eh, členské státy by eh, měly eh, vnímat regiony ne jako něco rušivého, co prostě jest a co, s čím je třeba se vyrovnat. Měly by posilovat ty regiony, protože to posílí rozvoj celého státu. Čím silnější region, tím silnější celý stát. Zjednodušování musíme dávat pozor na to, abychom nepřesouvali v odpovědnost z jednoho na druhého. My se samozřejmě musíme postarat o to, když se evropský, když u nás se říká, no tak vy to celé zjednodušujete, no tak to vlastně a pak si, pak si to přetahujeme. Pane Celere, ano, to je odpovědnost všech, to musí být apet, apel na všechny úrovně, všichni se musí postarat o zjednodušení. Ale ještě chci zdůraznit, že eh, tady máme eh, komplikovanost, která jde ze zhora dolů. Když máme nahoře 2000 předpisů na toto období, 2000 stran předpisů, tak ve eh, státech a regionech se to musí implementovat a k tomu přijdou tedy další. A potom je tady téma kontroly. Kontrola, myslím si, že se úplně vymkla z rukou chcete něco dobrého, ale eh, eh, dosáhnete něčeho špatného. Ty nadměrné kontroly eh, vedou ke strachu se správních, ve správních úřadech. Proto to zesložitují, aby se chybám vyhnuli. Proto tady musí být silnější důvěra k národním kontrolním orgánům. I tady můžeme přispět ke zjednodušení. Poslední věc i eh, v mém eh, příspěvku hovoříme tady příliš o problémech, o slabých stránkách, o negativních věcech v souvislosti s politikou soudržnosti. Já bych ještě jednou zdůraznil, že politika soudržnosti, eh, strukturální fondy, to je velký historický úspěch v lidských dějinách. Ještě nikdy nic nebylo jako politika soudržnosti takový instrument solidarity. Měli bychom na to být hrdí, měli bychom to hrdě dále rozvíjet a já a důvěřuji bulharskému předsednictví rady v příštím pololetí, že povede e, debatu o budoucnosti politiky soudržnosti v e, tomto duchu. Děkuji. Thank you, thank you very much, Mr. Schneider. děkuji, pane Schneider. Děkuji za inspirující projev. Opravdu doufám, že budeme pokračovat společně protože společně jsme silnější. To je poselství bulharského předsednictví. A dávám slovo paní Plum. Chcete pokračovat? Ano, jistě. A budu hovořit rumunsky. Takže závěr, kterou jsem vyvodila dnes večer z našeho zasedání, je, že všichni, kdo jsme si vzali slovo a nejen, hájíme politiku soudržnosti. A máme za to, že politika soudržnosti musí zůstat zásadní investiční politikou na úrovni Evropské unie jako zdroj přidané hodnoty, kterou již prokázala. A také z toho usuzuji, že potřebujeme větší viditelnost při předkládání výsledků této politiky občanům a Rovněž jsem z prezentací pochopila, že musíme zvýšit důvěru všech aktérů, všech subjektů v implementaci politik soudržnosti co už jsem, což už jsem řekla na začátku, to znamená důvěru mezi eh, těmi eh, příslušnými orgány, příjemci na úrovni regionální, místní, eh, na úrovni evropské. A jsem přesvědčena, že tato věc je proveditelná, že se nám společně podaří. Protože vždy jsme ukázali, že když jsme jednotní, tak jsme schopni reagovat na jakoukoliv výzvu. Někdy jsme reagovali ně, lépe, někdy hůř. Samozřejmě závisí na konkrétním případu, na konkrétním kontextu, v němž jednáme. Ale mám uh, takový pocit, že společně na úrovni evropských institucí spolu s evropskými občany a výborem regionu budeme schopni hájit politiku soudržnosti, kterou všichni potřebujeme. Chci poděkovat tím, eh, tímto i také koordinátorce Konstanc, Krell za eh, to, jakým způsobem je vždy schopna sformulovat problém právě z, té, eh, z hlediska toho, aby každý občan měl přínos z, této, z té politiky, politiky soudržnosti. Děkuji také za velké rady, které od ní dostávám, dobré rady. A ještě mi dovolte říci, že potřebujeme ještě lepší spolupráci, kola, koordinaci mezi parlamentem, Evropským parlamentem, národními a samozřejmě i s Evropskou komisí, abychom byli schopni konsolidovat evropský projekt. Thank you very much and now I give the floor to Ms. Vasileva. Děkuji a slovo má paní Vasileva. Ms. Michailová. Děkuji mnohokrát, paní Michailová. Na mne velice zapůsobilo to, co říkal pan Schneider o nadcházejícím předsednictví a mnohokrát vám za to děkuji. Je to skutečně velice inspirující poselství, že musíme společně debatovat a diskutovat o využívání a účincích politiky soudržnosti. Bulharsko je skvělým místem pro takovouto diskusi, protože, jak říkám, my jsme přesvědčeni, že je to velice užitečná, viditelná politika, která je oceňovaná lidmi. Všichni se shodneme na tom, že přispěla ke zlepšení životní úrovně lidí v mé zemi. Zlepšila makroekonomické podmínky i mikroekonomiku. My potřebujeme, aby nás bylo stále více, kdo budeme tuto zprávu šířit. A je potřeba vysvětlovat politiku soudržnosti. Z dnešní diskuse si odnáším mnohé. Jednak děkuji znovu za pozvání na tuto debatu, byla pro mě velice užitečná. A za prvé bych chtěla říct, že všichni jsme se jednomyslně shodli na tom, že politika soudržnosti by měla pokračovat. Shodli jsme se i na tom, že by měla obsahovat eh, prvek grantů, protože finanční nástroje je třeba implementovat ale nelze je implementovat všude. Také se všichni shodneme na tom, že je důležité zjednodušení a flexibilita. To zjednodušení je samozřejmě třeba posílit, protože ono už je i v tomto programovacím období. Tak pokud jde o flexibilitu, ta by měla v tom nadcházejícím regulačním balíčku mít ještě významnější místo. A to ve všech svých aspektech. Pokud jde o postupy, pravidla, možnosti kombinací. A to vše by mělo přinést větší efektivitu, dosahování výsledků a také je třeba zaměřit se na načasování. Musíme se také zaměřit na to časové plánování. Musíme být konkurenceschopní, silní, jednotní, ale také konkurenceschopní a proto by se ty věci měly řešit včas. Ještě jednou vám všem děkuji. Doufám, že vás brzy uvidím v Bulharsku a že budeme společně pokračovat v této debatě, která byla opravdu velice zajímavá. A my budeme organizovat na začátku příštího roku různá fóra vztahující se k politice soudržnosti v rámci nového návrhu víceletého finančního rámce, který předkládá Evropská komise. Těším se na pokračující diskuse v tomto pozitivním duchu a také na to, že budu mít možnost v tom budoucím plánovacím období začít eh, pracovat hned od eh, prvního dne. Děkuji. Děkuji, paní Krell. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom velmi eh, stručně uvedla jednu připomínku závěrem. Těším se na bulharské předsednictví rady. Právě jsme byli s delegací v Sofii a myslím, že to eh, bude znamenat velmi silné angažmá pro eh, dobrou, efektivní eh, politiku soudržnosti. Bude to opravdu důležitý signál, to, co vyjde z bulharského předsednictví, jsem si velice jistá. Také jsem ráda, že tady byla paní Plump. Já jsem byla nedávno v Rumunsku s delegací a přála bych si právě z těchto obou zemí, aby Eh, přicházely pozitivní eh, příklady, eh, ty jsou toho, jak politika soudržnosti opravdu funguje v regionech. Jste si všimli, že jsme si všichni relativně jednotní v tom, co vlastně chceme, ale je tady spousta lidí mimo tuto místnost, kteří to tak nevnímají. A proto Eh, chceme, eh, by bylo velkou eh, podporou, kdybychom mohli prokázat, že implementace politiky soudržnosti opravdu jde a že ty te prostředky tečou. To nejhorší, co by se nám mohlo stát, je, kdybychom dali prostředky v evropském rozpočtu k dispozici, které potom není možné využít a které musíme vracet. Když se potom vyjednává o vyšším rozpočtu na příští let, data, tak to moc užitečné není, eh, protože eh, potom eh, se těžko argumentuje o něčem jiném, takže bych byl ráda, kdyby to všechno šlo dohromady společně. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Van Breska má to privilegium, že bude hovořit jako poslední. Já bych chtěl nejprve vám všem poděkovat za jednomyslnou podporu politiky soudržnosti a za to, že jste nám připomněli, jak důležitá tato politika je pro občany, protože ona se opírá o partnerství, o a jejím cílem je zlepšení eh, blahobytu občanů. A jak někteří z vás připomněli, ty úspěšné příběhy nejsou vždy dostatečně medializovány a i pro nás v komisi je důležité toto změnit zvláště v této kritické době, kdy se připravuje nový finanční rámec. Návrh se dostane na veřejnost nebo k jednání na jaře příštího roku. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky, my se pokusíme je co nejvíce zohlednit, byly velice užitečné a rád bych eh, zmínil asi tři věci které zde zazněly. Kondicionalita. My jsme to trošku přehnali, o tom není pochyb, chceme to omezit, to je zcela jasné, nicméně přesto se domníváme, že u určitých typů investic, nějakých těch eh, před, jsou důležité nějaké předběžné podmínky. Například v dopravě, my tam stále dáváme hodně peněz v mnoha členských státech a zjistili jsme, že v některých zemích neexistují žádné obecné plány rozvoje dopravy. A jak můžete zainvestovat miliardy do dopravy, když vůbec nevíte, jaká je střednědobá nebo dlouhodobá dopravní strategie dané země. Takže takovéto podmínky by tam měly zůstat. Chceme se na ně v budoucnosti zaměřit. Za druhé, zjednodušování. My nebudeme provádět žádnou revoluci, to je jasné, myslím si, ale že to zjednodušení ještě také není dostatečné. My v současnosti to nařízení bereme článek po článku a ptáme se, zda ten daný článek opravdu potřebujeme, protože některé ty e, články vlastně nemají opodstatnění. Dám příklad. Všichni, kdo máte na starosti programy, víte, že programy mohou ty peníze využívat pouze v tom daném místě v dané spolkové zemi a podobně. Ale pak jsou tam samozřejmě určité výjimky, někde se to dá využít ty peníze i mimo to programové, tu programovou oblast. A já si říkám, pokud ti eh, partneři v tom programu budou souhlasit a že to chtějí vynaložit na nějaký obchodní veletrh v Číně, protože to pomůže podnikům eh, v Borsku zvýšit viditelnost těch podniků, tak proč bychom to měli spochybňovat? Prostě pokud se ti partneři toho programu na tom dohodnou, tak by to Evropská unie neměla nějak upravovat. Za chviličku na jaře se k tomu vrátíme a doufám, že vás pak přesvědčíme. A to tež platí i pro kontroly a audity. V nějakém ideálním světě bychom se opírali pouze o národní pravidla, protože to jsou pravidla, která národní zprávy znají, znají je příjemci a u většiny těch výdajů, které jsou národní povahy, tam nemusíte mít dvě sady pravidel, pravidla národní a pravidla evropská. Nicméně je také jasné, že nemůžeme dospět do situace, kdy už nebudeme vědět, co se s těmi prostředky děje. Protože, jak víte, Evropská komise zodpovídá za ten rozpočet a my musíme mít určité záruky toho, že to, co se s těmi penězi děje, splňuje určité standardy. Takže určitá pravidla zde budou vždycky, ale naším cílem je zajít v tom zjednodušování co nejdále a v případě, že uvidíme, že administrativa je schopná ty fondy manažovat bez jakéhokoliv dozoru z Bruselu, tak jim prostě budeme muset důvěřovat. Ale my nemůžeme žádným způsobem regulovat důvěru, ta se buduje. A ještě dvě věci, omlouvám se, že hovořím tak dlouho kritéria pro alokace. Na to se musíme také pořádně podívat. Myslím si, že již dále nemůžeme spoléhat pouze na hrubý domácí produkt. Ten samozřejmě bude důležitým ukazatelem, ale myslím si, že se musíme podívat také na nové výzvy a podívat se, na jak, do jaké míry e, lze reagovat. Jde o otázky energetické, klimatické, sociální inkluze a tak dále a potom flexibilita a orientace na výsledky. Mnozí z vás si stěžovali, že ta politika není dostatečně flexibilní. My s tím souhlasíme a v současnosti zvažujeme poměrně radikální myšlenky, například to, že v budoucnosti, pokud se třeba eh, zamyslíme, tak máme stále tedy sedmiletý, víceletý finanční rámec, že bychom schválili třeba první čtyři nebo pět let a pak řekli, že bude přeskum po tom období a potom bychom viděli společně, zda je potřeba odměnit eh, ty, kteří eh, si vedli dobře, eh, nebo samozřejmě jsou zde jevy, které nelze předvídat, jako je migrace, takže bylo by dobré, aby šlo na to reagovat pružněji, ale něco si nechám také jako překvapení na příští rok. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ano, určitě můžeme od příštího roku očekávat řadu překvapení. Doufám, že jich nebude zase tolik. Ale já bych vám chtěla mnohokrát všem poděkovat za vaše přispění. Chtěla bych poděkovat všem členům národních parlamentů za jejich dnešní účast. Děkuji vám a chtěla bych vás ujistit o tom, že velice oceňujeme vaše zkušenosti a vaši podporu naší práce na kohezní politice zde v Evropském parlamentu. Vážíme si takovýchto setkání a doufáme, že budeme i nadále ve vzájemném kontaktu. Děkujeme za veškerá vyjádřená stanoviska od národních vlád a národních parlamentů a děkuji také za dnešní příspěvky do debaty. Celkový závěr je tedy ten, že my všichni, kdo sedíme v této místnosti, se snažíme, aby budoucnost politiky soudržnosti byla co nejlepší, měla by být jednoduchá, fungující a měla by se zaměřovat na potřeby evropských občanů. Měla by být flexibilnější, transparentnější a srozumitelnější. Měla by to být tedy politika, která přispěje k růstu a k pracovním příležitostem v Evropě. A myslím si, že společně toho můžeme dosáhnout. Máme velice dobré zkušenosti s spoluprací s Evropskou komisí při spolupráci na nařízení Omnibus. Tam by také šlo představit jistě nějaké revoluční myšlenky. Ale komise působuje, eh, komise při těch jednáních eh, je velice striktní. To byla legrace. Děkuji vám ještě jednou za účast a za naši plodnou diskusi. Doufám, že nebyla poslední a těším se, až vás budeme moci znovu přivítat v Evropském parlamentu. Paní předsedkyně laskavě děkuje také tlumočníkům za pomoc při porozumění, za to, že jsme si byli více jistí, když jsme hovořili a uzavírám dnešní jednání.